Ja. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Good afternoon. Would you please, would you please take your seats? Prosím, posaďte se. Ja, please take your seats. Posaďte se, prosím. Vítám vás eh, k našemu zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu. Pořad jednání máte před sebou. E, žádné e, přání na změnu nebylo. Jazyky máte také k dispozici. E, toto zasedání se vysílá na internetu a budeme zasedat dnes a zítra celý den. Zítra bude hlasování. Prosím vás, abyste si na hlasování přinesli hlasovací karty. Chci vás ještě informovat o změně v sekretariátu. Oliveira nás opustí k prvnímu květnu a paní McWire je nově od 18. dubna novou spolupracovnicí v sekretariátu. Přejí mnoho úspěchů. Teď jsme tady u třetího bodu našeho pořadu jednání, seminář na téma budoucnost úřadu OLAF. A budeme hovořit také o Eh, evropském eh, veřejném žalobci. Jsem velice ráda, že zítra společně s výborem pro vnitřní věci budeme také na toto téma eh, hlasovat po dlouhém obtížném procesu debat. Jsem ráda, že hmotná, hmotný právní základ je již hotov, je dobře, že jsme se zabývali strukturami spolupráce EPO a OLAFu Eh, účastníci většina členských států, některé eh, se rozhodly eh, neúčastnit a tím pádem ty zbylé členské státy nebudou mít plnohodnotný OLAF a my tedy budeme muset si rozmyslet, co se týče personálního a materiálního vybavení úřadu veřejného žalobce. A na toto téma bychom měli odstartovat debatu i s kolegy z výboru pro rozpočtové věci. a eh, trochu mi dělá starosti ta budoucí spolupráce OLAFu a EPO a jak to celé eh, zorganizovat pro budoucnost, aby to nebylo neefektivní, aby eh, tedy mohly oba dva úřady využívat svých pravomocí a tím se právě budeme zabývat dnes a zítra. Jsem velice ráda, že máme celou řadu odborníků na dnešní seminář, kteří nás budou informovat o těchto dlouho diskutovaných tématech. Musíme se především věnovat otázky eh, návaznosti mezi OLAFem a EPO, jaká, jaký druh spolupráce a tím vlastně teď dám na 10 eh, eh, minut slovo panu Petru Conkovi z generálního ředitelství pro justici. Máte tedy slovo, jsem ráda, že jste mezi nás přišel. Děkuji, paní předsedající. Děkuji také za pozvání. Ta otázka e, vztahu EPO e a OLAFu je, je zcela zásadní a je to stejná otázka, kterou si budeme muset klást, co se týče každé jiné e, agentuře, tedy na Eh, poli eh, justice a vnitřních věcí, zvláště co se týče Eurojustu. Takže tato debata tím zdaleka ještě nekončí. A správně jste řekla, že se dostáváme k závěru jednání, eh, co se týče nařízení o EPO a já upřímně doufám, že se nám podaří tu debatu uzavřít i se souhlasem parlamentu do října, kdy Rada, doufejme, oficiálně schvální nařízení o EPO, tedy Úřadu veřejného žalobce Evropské unie. A tím nezbytným krokem je obecný přístup nejprve v Radě. To doufáme, že se podaří do konce příštího týdne. Asi víte, že jedním eh, z klíčových ustanovení nařízení o EPO je vztah EPO a OLAFu a podobné ustanovení také existuje, co se týče jeho vztahu s Eurojustem a s Europolem. Nejdůmyslnější a nejpropracovnější je asi ustanovení o pracovních vztazích s OLAFem a možná, že to není každému zcela jasné, minimálně ne ve světě vědy, že autoři textu, kteří zde mezi námi jsou, Eh, včetně předsedkyně tohoto výboru, která byla také předsedkyní té pracovní skupiny, když se o tom jednalo. Eh, ti tedy jasně vědí, o čem tento text je. Bylo potřeba zajistit, aby se EPO a OLAF vzájemně doplňovaly. Oba dva úřady eh, budou součástí arzenálu, který chrání finanční zájmy Evropské unie ale s rozličným, s rozličným mandátem, úlohou a pravomocemi. A především půjde o to, aby se oba dva úřady vzájemně doplňovaly. Dovolte, abych to vysvětli. Nejprve, co se týče těch odlišných mandátů. My jsme chtěli zajistit, aby nedocházelo k překrývání a duplikaci mezi OLAFem a EPO, jakmile vznikne EPO. Článek 57a nařízení to stanoví zcela jasně. EPO bude mít na starosti trestní vyšetřování a stíhání, zatímco OLAF bude odpovídat za správní vyšetřování. Kdykoliv EPO bude provádět trestní vyšetřování, OLAF nebude otevírat žádné správní vyšetřování, které by se týkalo stejného přístupu případě, že se EPO rozhodne, že z těch sudků nevyplývá, že došlo ke spáchání trestného činu, tak může případ zamítnout a může poskytnout OLAFu relevantní informace tak, aby OLAF mohl zvážit, jestli eh, tyto informace využije k nějakému eh, následnému jednání. To zajistí, eh, že jak OLAF, tak EPO se budou podílet na ochraně finančních zájmů v Evropské unie bez nějakých mezer. Důležité bude výkaznictví, Nařízení EPO bude vyžadovat, aby vnitrostátní orgány a i orgány EU, včetně OLAFu, aby eh, nahlašovaly eh, úřadu EPO podezření ze spáchání trestných činů a to bez zbytečného odkladu. To je v eh, nařízení EPO a tím EPO bude moci plně využívat svých pravomocí k provádění trestního stíhání. EPO také bude mít právo si vyžádat informace, co se týče porušení, které mají za následek ohrožení evropského rozpočtu, to může i od OLAFu a bude mít i nepřímý přístup eh, k systému zprávy případů OLAFu, a tomu říkáme přístup hit, no hit. Ten článek 57a eh, také předpokládá podpůrnou úlohu OLAFu během trestního vyšetřování vedeného úřadem EPO. To znamená, že EPO bude moci vyžádat, to znamená, že půjde o eh, aktivitu na vyžádání, aby OLAF eh, poskytl podporu v různých formách, poskytování informace, forenzních analýzy, expertíz, operační podpory a dokonce i co se týče koordinace, koordinace vnitrostátních správních orgánů anebo evropských orgánů. Ale, a to ale je velice důležité, tato úloha bude využívána podle potřeby. To se nesmí směšovat se současnou úlohou OLAFu při podpoře vnitrostátních orgánů při eh, provádění trestního vyšetřování v členských státech. OLAF nebude eh, provádět žádné přípravné trestní vyšetřování pro EPO, protože EPO plně zodpovídá za své vlastní trestní vyšetřování a stíhání. Nad rámec toho OLAF bude moci provádět správní vyšetřování a i nadále podporovat vnitrostátní orgány podle potřeby a to bude zvláště relevantní ve vztahu k těm členským státům, které se nepřipojí eh, k nařízení o EPO. Musíme si připomenout, že Eh, uvažujeme o posílené spolupráci v rámci asi 20 členských států a skutečně budou i členské státy, které nebudou pokryty tedy nařízením eh, EPO v závislosti nebo v návaznosti na tuto posílenou spolupráci. Eh, za této situace, to znamená vůči těm neparticipujícím členským státům, bude pokračovat současný režim, to znamená, OLAF může vydat doporučení, co se týče kýžených kroků, které mají vnitrostátní orgány provést. A konečně ještě jedna věc k pravomocím. Jak jsem řekl, mandáty, úlohy a pravomoci jsou a měly by být odlišné mezi OLAFem a úřadem EPO, aby byla zajištěna komplementarita. EPO tedy bude mít plné pravomoci, co se týče eh, trestního vyšetřování a stíhání, to znamená veškeré pravomoci obdobné jako policie, to znamená eh, od poslechu eh, prohledávání budov, výslechu svědků a nebo zajišťování výnosů z trestné činnosti. Tyto pravomoci jdou daleko nad rámec pravomocí, které má k dispozici OLAF a to je správné, protože EPO je skutečně orgánem pro vyšetřování a trestní stíhání a také podléhá stejným pojistkám, které se vyžadují od všech orgánů činných trestním řízení. V souladu s chartou eh, základních práv, eh, článek 37 a 48 a musí vyhovět veškerým principám proporcionality, legality a veškerým ostatním principům, které se obecně týkají trestních vyšetřování a e, proto zde také existují odlišné procesní pojistky podle směrnice <clears throat> je jich celkem šest, práva podezřelých a tak dále. Bude tam cestovní mapa, která bude plně platit pro EPO a jeho mandát také spadá pod dozor a dohled vnitrostátních e, soudů a Evropského soudního dvora. A konečně poslední slovo ke zdrojům. Článek 86 smlouvy o fungování Evropské unie vyžaduje, aby EPO eh, vlastně vzniklo vedle Eurojustu, ale do jisté míry se domníváme, že tam bude takový vzdálenější vztah, než eh, vlastně smlouva předpokládá. Závisí to také do určité míry na sídle budoucího úřadu EPO. Eurojust proto bude muset asi eh, úřadu EPO přispět svými zdroji a k tomu bude muset také dojít eh, od OLAFu, eh, protože mandáty obou úřadů budou do jisté míry sníženy, omezeny, eh, to jak co se týče Eurojustu, tak OLAFu a proto dojde k úměrnému snížení zdrojů, co se týče počtu pracovníků a i dalších hmotných zdrojů. Takže to bude potřeba provést proporcionálně, s náležitou pečlivostí eh, a respektovat plně přitom zbylé úkoly a pravomoci těchto dvou agentur. Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji vám. Eh, k tomu asi není mnoho co dodat. My teď budeme pokračovat eh, s dalším, řečník, s dalším řečníkem, to je paní Menser, eh, Pensert z Rady pro justici a vnitřní věci. Um, thank you for inviting... Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za pozvání. Já bych se chtěla omluvit za malcké předsednictví, které tady mm, nemůže mít své zástupce. My máme ale radu pro justici a vnitra příští týden. Snažíme se zajistit souhlas s tím textem, takže je tady hodně práce do příštího týdne. Já e, začnu tím, že nebudu opakovat to, co říkal Peter. E, to bylo jasně řečeno, nemá smysl to opakovat. E, Další eh, řečník vám eh, bude moci říci víc. Já se omezím na některé faktické informace z rady. O tom už jste mluvila vy částečně i Peter. Jak víte, začali jsme jednání v roce 2000. 13 eh, byla velká změna eh, v přístupu k EPO. Pak jsme o tom jednali částečně. Spolupráce s OLAF byla za holandského předsednictví a nevyžadovalo to příliš mnoho času. Bylo to poměrně jasné, to ustanovení bylo poměrně jednoduché, jednoduše odsouhlaseno ve srovnání s jinými Členské státy, jak řekl Pítr, se všechny shodly na potřebě efektivní spolupráce, na um, potřebě komplementarity, to už bylo řečeno, um, je třeba zajistit, že OLAF a Eurojust bude mít nadále dostatečné zdroje, aby mohl fungovat. Jak jste řekla vy sama, tak je to ještě důležitější, když jsme v situaci zesílené spolupráce. V minulosti jsme mm, doufali, že úkoly OLAFu budou omezeny na mm, menší počet členských států. Ehm, mm, všem teď budeme mít eh, poměrně velké množství států které se nebudou dílet na EPO, takže OLAF bude eh, muset pokračovat dál. Jednání na radě po té, co byl konstatován nedostatek jednotek eh, na tom textu, pak do konce března, nebo na začátku března, bylo konstatováno, že nenajdeme jednotu. Pak bylo potvrzeno um, pak se potvrdilo, že jsme tedy skutečně tvrdě pracovali na tom, abychom to finalizovali. Jenom jsme ten text upravili. I tak ale ta m, mm, řada článků, které musely být přizpůsobeny, aby odpovídaly mm, posílené spolupráci, aby tam bylo co nejvíce členských států, tak i to mm, si vyžádalo značné úsilí a ustanovení o spolupráci s OLAF nebylo e, hlavním cílem diskusí, zase se opakují, protože je poměrně i jasné, že potřeba e, komplementarity je odsouhlasena všemi, ať se e, účastní nebo ne. Jak to v praxi bude fungovat zase to, e, my jsme se zaměřovali na odsouhlasení tohoto textu a nepříliš jsme mluvili o tom, jak se to bude vyvíjet v příštích letech, ale jsem si jistá, že české státy to budou se zájmem sledovat, um, jak bude vypadat implementace EPO. Um, ehm, tím bych za sebe skončila a zbytek času bych přenechala řečníkům po mně. Děkuji. Eh, Ta škoda, no, my bychom mm, ještě rádi poslouchali. Jako další má slovo paní Weinberg, profesorka Institutu z evropských studií eh, na eh, Svobodné univerzitě v Bruselu a doufáme, že nám to řekne trochu víc. Děkuji, přání předsedkyně. Dámy a pánové, já chci zdůraznit, že tato intervence je založena na výzkumu, který připravuji pro Evropský parlament, přesněji pro výbor pro rozpočtovou kontrolu společně s paní Klebrier. Stále ještě ta práce, ty práce probíhá, proto ta PowerPointová prezentace, kterou dostane, jste dostali, ne, neodpovídá tomu, co uvidíte na obrazovce. A za to se omlouvám. Já chci poděkovat těm, kteří akceptovali um, pozvání. Tématem um, je budoucí spolupráce mezi EPO a OLAF. To je velmi složité protože to vlastně se má dívat dopředu eh, v kontextu, kdy se situace stále mění. Jak víte, je tady stále nejistota, co se týče finálního textu nařízení EPO, které je v konečné fázi jednání na základě posílené spolupráce, o tom jsme právě slyšeli. Některé otázky jsou stále otevřené a mezi nimi je i lokalita sídla EPO. Jak víte, OLAF, no, nařízení OLAF 883 eh, je předmětem hodnocení, jehož výsledek bude k dispozici začátkem října a může vést k změnám. Účelem této intervence je zamyslet se nad hlavními prvky, které jsou nezbytné pro zajištění efektivní spolupráce mezi Eh, OLAFem a EPO a efektivní a účinné ochrany finančních zájmů Unie. Já navrhuji, aby zbytek kompetencí a úkolů OLAFu a EPO eh, sloužil jako východisko nad hlubšími úvahami o této spolupráci. Um, je tady několik faktorů eh, z komplexity a to, mm, jeden z nich je rámec zesílené spolupráce a tady bych eh, z toho vyvodila nějaké závěry. Začneme eh, příslušnými kompetencemi OLAF a EPO. Jak víte, to jsou orgány, které se specializují na ochranu finančních zájmů Unie. Ovšem, liší se v několika bodech. Byly zřízeny v různém kontextu instrumenty různé generace. OLAF byl vytvořen v roce 99 jako orgán komis EC eh, v rámci prvního pilíře a má dlouhodobé zkušenosti. EPO vznikne jako unijní orgán v rámci evropského trestního práva po komunitarizaci e, trestní justice, trestní práva podle Lisabonské smlouvy. Jejich úkoly se liší. OLAF e, patří k administrativní stránce, přičemž EPO je, eh, je v oblasti trestního práva. Hmm oba vyšetřují, ale zásadní působnost je jiná. OLAF provádí administrativní šetření nesrovnalostí, které se týkají Evro- e- finančních zájmů EU, když to EPO bude e- řešit justiční e- vyšetřování fiskálních e- trestných činů podle příslušné směrnice. E- Vyšetřovací opatření, které má k dispozici OLAF, jsou mm, definovány v nařízení 883 plus dalšími instrumenty. Jak víte, to jsou matku, mm, kontroly na místě, eh, pohovory eh, a podobně. Eh, generální ředitel Kessler považuje za nedostatečné Vyšetřovací eh, opatření, které bude mít k dispozici EPO, jsou v návrhu nařízení o EPO, ale jsou tam důležité odkazy na národní právo. Když bude dokončeno vyšetřování, tak se ty um, úkoly také liší. Olaf vypracu, může vypracovat zprávu a dát doporučení. jaké přijmout opatření, ale nemá žádnou e, pravomoc zahájit trestní stíhání. To zůstává v exkluzivní kompetenci národních orgánů trestním stíhání. EPO může rozhodnout, že bude trestně stíhat a že e, věc dá, e, dospěje, dovede k rozsudku u Národního soudu. V neposlední řadě Oba orgány mají různé no, úroveň, řekněme, vertikalizace nebo s, s, nadnárodnosti. V některých aspektech OLAF je více e, supranárodní než EPO, které je stále, se vyznačuje určitým intergovernmentalismem. To souvisí se strukturou, eh, kompetencemi procedurálních pravidel, které se musí aplikovat. Když ale děláme tato srovnání, tak bychom, si, tak bychom měli být velmi opatrní, protože EPO, zřízení EPO, eh, bude znamenat přesun pravomocí, především trestnímu stíhání, na víceméně supranacionální úroveň eh, těm tedy stálým tribunálům. Všechny tyto rozdíly eh, povedou k tomu, že budoucí vztahy samozřejmě budou velmi složité mezi EPO a OLAF. Současně ovšem mají Eh, určité speci, určitá specifika, liší se co do povahy. Jedna se týká administrativní, jedna je tedy administrativní oblasti, druhá v oblasti trestního, justi, eh, trestního práva a m, mm, proto budou velmi e, komplementární. Jak se zdá, není tady zásadní problém duplicit mezi jejich mandáty. Rozdíly jsou v tom, mm, ve vztahu EPO Eurojust, protože jak Euro, tak Eurojust Eh, spadají do oblasti trestního práva. EPO eh, se eh, specializuje na PIF a Eurojust na všechny typy závažných hm, transnacionálních podvodů, včetně těch, které postihují evropský rozpočet. K tomuto se samozřejmě můžeme vrátit v diskusi. Doplnění EPO a e OLAFu je úzce spojená s komplementaritou mezi administrativními a trestními eh, stíháními při ochraně finančních zájmů EU. Eh, mm, trestní stíhání bude efektivnější se zřízením EPO, ale administrativní stránka by neměla být zanedbávána, protože i to je efektivní a v mnoha případech lépe způsobené. Bude nutné to tedy posuzovat případ od případu s tím, eh, abychom viděli, který, která cesta bude lepší, eh, vhodnější pro vyšetřování a postihování přečinů eh, dotýkajících se finančních zájmů EU. Co se týče EPU a OLAF, Návrh komise na řízení EPO eh, obsahuje několik zmínek OLAFu, ale zvlášť žádné konkrétní ustanovení, které by se týkalo specificky spolupráce mezi EPO a OLAF. Eh, to se vyvinulo v průběhu jednání spolupráce s OLAF. Je nyní řešena v konkrétním ustanovení nařízení EPO článek 57a. Další ustanovení se budou zohledňovat také a některé body odůvodnění tohoto nařízení jsou též důležité. Na tomto základě je možné rozlišovat eh, základní princip bilaterální spolupráce EPO-OLAF a Eh, různé dimenze nebo aspekty v té, této bilaterální spolupráce. Podle z základního principu EPO a OLAF musí mít úzký vztah v rámci svých mandátů a to s cílem zajistit, aby všechny dostupné prostředky byly využity na ochranu finančních zájmů Unie pro zajištění komplementarity a podpory OLAFu pro EPO. A pak přichází tři dimenze nebo aspekty, které lze rozlišovat v, eh, v rámci této spolupráce. První dimenze, a to, tom už mluvil Peter Šonka, se má vyhnout duplicitě e, práce. Olaf by neměl zahajovat paralelní investigativní, e, paralelní e, administrativní šetření ve stejné podstatě věci, když už to dělá EPO. EPO má prioritu. Tato první dimenze úzce souvisí s další dimenzí, Eh, a to je výměna informací. Zákaz duplicity by měl přispívat k tomu, aby nedocházelo k situacem, že by platil princip nebis Jak známo, judikatura Soudního dvora EU um, ehm, připouští koexistenci administrativních i trestních sankcí. Eh, když administrativní sankce jsou považovány za trestní podle tzv. kritérií Engel, tak jak je definuje eh, Soud pro lidská práva. Druhá dimenze spolupráce EPO-OLAF spočívá ve výměně informací. Hladká výměna informací bude klíčová, a to obojím směrem. OLAF EPO, ale také EPO OLAF. Nejprve, co se týče výměny na informací z OLAF na EPO. Je povinnost informovat EPO bezodkladně o jakémkoliv trestním um, případu, při výkonu svých kompetencí. Povinnost vyměňovat si informace se poje také obecně jednou z modelit podpory OLAF. EPO také bude využívat nepřímého přístupu k, e, ke zprávě e, případů v rámci OLAF na základě systému NOHIT. Výměna informací s EPO na OLAF bude také zásadní. A to bude e, situace, kdy EPO se rozhodne, že nepovede šetření, nebo že EPO, nebo EPO případ um, zastaví. V obou případech nebude nepřímý přístup z OLAFu k e, s případům EPO. Není ale důvod, proč by takový nepřímý Eh, přístup neměl být oběma směry. A eh, třetí eh, dimenze spolupráce mezi OLAFem a EPO spočívá v tom, že OLAF bude podporovat a doplňovat činnost úřadu prokurátora EPO. Článek 57a odstavec 3 stanoví, že v případě vyšetřování, které provádí EPO, tak může požádat OLAF eh, podle mandátu OLAFu, aby eh, podpořil nebo doplnil jeho činnost a to především tím, a toto chci zdůraznit, že tam je především, samozřejmě že to není vyčerpávající, je to indikativní a to především tím, že poskytuje informace, analýzy, know-how a operativní podporu, usnadňuje koordinaci specifických úkonů eh, příslušných vnitrostátních a evropských orgánů a v neposlední neposlední řadě také bude provádět správní administrativní šetření. Tady jde o to, aby nedocházelo k paralelním vyšetřováním, ale aby OLAF pomáhal při probíhajícím vyšetřováním, které zahájil úřad EPO. Abych uzavřela tento bod, tak zde dovolte čtyři obecné poznámky. První. Chci zdůraznit, že ustanovení v návrhu nařízení EPO jsou obecná, dost obecná. Tady bude eh, potřebné zorganizovat eh, tu spolupráci detailnějším způsobem, upravit to detailněji, ale otázka je, kde a jak. Eh, co se týče otázky, kde to detailně upravit, zde vidím dvě možnosti. První je Mm, eh, regulovat toto v obou příslušných eh, úře, eh, nařízeních, tedy v nařízení EPO, v nařízení OLAF, ale nejenom v jenom v jednom z nich, protože z důvodu konzistentnosti a rovnováženosti, tak hm, jde o to, abychom měli příslušná ustanovení v obou těchto normách. První možnost ale nevypadá příliš dobře, protože to bude znamenat mm, pořád ještě vyjednávat o nařízení EPO a pokud budeme tam mít detailnější ustanovení, tak to tež bychom měli e, udělat v e, v ustanoveních o Eurojustu a Europolu, tak ta jsou také velice strohá, dokonce ještě e, kratší. Druhá alternativa je Eh, vytvořit takové pracovní uspořádání mezi EPO a OLAFem a nechat to pouze na těch příslušných orgánech, aby si upravili tyto vztahy. Samozřejmě tyto orgány vědí nejlépe, co potřebují, ale máme zde Radu Evropský parlament, které je třeba nějak do toho také zapojit. Otázka. Jak eh, eh, tedy u to, tuto spolupráci detailně upravit? To je otázka velice citlivá a to mě přivádí ke eh, druhé a třetí obecné poznámce. Moje druhá poznámka. Chci zdůraznit, že stávající verze nařízení EPO eh, tak je tak konstruktivně nejasná, pokud jde o podpůrné a doplňující funkce, které má OLAF provádět ve prospěch EPO. Teoreticky, schematicky, zde jsou dvě vize, jak by měla vypadat budoucnost vztahu OLAF-EPO. Podle první teoretické vize, eh, tak EPO eh, bude eh, mít hlavně oporu v OLAFu. Výhoda bude, že se určitě posílí i ta nadnárodní charakteristika EPO a samozřejmě ale bude i muset e, spolehat trochu na ty vnitrostátní orgány. Ale nevýhoda je, že to povede e, k e, tomu, že v podstatě ta, to trestní řízení hodně dostane prvky správního řízení, takže v každém případě to bude znamenat vždycky základní, zásadní reformu právního rámce OLAFu a bude to znamenat eh, posílit eh, procesní záruky protože eh, kromě toho, že Olaf bude muset se vlastně tak transformovat nějakou vyšetřující eh, eh, část EPO, ale v každém případě není možné mm, postihnout schopnost Olafu, aby mm, mu to nebránilo plnit jiné funkce, které má a tam se bude to v souladu s článkem 86 smlouvy tady můžeme mít pochybnosti. Tady to bude v souladu s článkem 86 smlouvy. Jak víte, tento článek se odkazuje na vnitrostátní orgány a Europol a svým způsobem vyloučil návrh eh, nizozemského ministra spravedlnosti před několika lety, to znamená vytvořit eh, vlastně celý soubor takových evropských, tedy federálních orgánů pro boj proti určitým typům trestné činnosti. A teď pokud jde o tu druhou vizi, která je jak bych řekla, více realistická, tak mm, hlavní podpora mm, mm, pochází z vnitrostátních orgánů, které mají především podporovat EPO. Zde v podstatě EPO a OLAF to je vztah mezi dvěmi autonomními orgány. Sice OLAF bude podporovat EPO, ale takovým subsidiárním eh, způsobem. Výhodou je, že Eh, mandát OLAFu zde eh, tím nebude dotčen. Ale nevýhodou je, že eh, tato vertikalizace bude omezená a efektivita činnosti EPO bude záviset na součinnosti vnitrostátních nebo národních orgánů. Nařízení EPO dává jasnou přednost této druhé vizi. Například hovoří o tom, že ta dožádání eh, může podávat EPO OLAFu. Já vím, že takové to eh, znění, ale by, ne, by tedy nemělo být eh, nějak závazné pro OLAF. Takže nebude existovat žádný vztah subordinace OLAFu vůči EPO, ale víme, že ta myšlenka transformovat aspoň část pracovníků OLAFu v pracovníky EPO, to je pořád ve vzduchu. Již to bylo i předloženo takto v návrhu komise a je to pořád tam. E, není to tedy způsob, takový trik, jak obejít tyto překážky e, pro realizaci té první alternativy? To je otazník. A teď je třetí poznámka. Zde chci zdůraznit eh, zásadní roli výměny informací a to, abychom zajistili efektivní eh, spolupráci mezi EPO a OLAF a efektivní ochranu finančních zájmů EU. Takováto výměna informací především eh, znamená to, že nám jde o to, aby nedocházelo k duplikaci úkolů nařízení EPO obsahuje různá ustanovení právě věnovaná této výměně informací a toto možná ale není dostatečně upraveno skutečně. Zde mohou vzniknout problémy, pokud jde o e, selekci těch jednotlivých věcí, e, především podle toho, jak se bude vyvíjet vyšetřování, nebo podle toho, jak se e, mění nebo jak se různí definice trestných činů v vnitrostátních legislativách. A takže zde bude asi třeba vytvořit určitý mechanismus pro bilaterální konzultace, tak aby bylo jasné, že Eh, daná věc se bude prošetřovat eh, orgánem, kterému toto nejvíce náleží. A moje čtvrtá poznámka. Chce zdůraznit nutnost přizpůsobit eh, právní rámec OLAFu, a to především nařízení 800 33, aby se to uspůsobilo, eh, aby to bylo v souladu se EPO a by se zde zajistila nejlepší možná spolupráce. Proto bude třeba uspůsobit tuto normu tak, aby obě, oba tyto právní rámce byly v souladu byly. A to především bude znamenat vložit tam určitý počet zrcadlujících zrcadlových ustanovení, a to především specifické ustanovení, konkrétně věnované spolupráci EPO-OLAF, kde se například především stanoví nepřímý přístup OLAFu eh, k spisům EPO a explicitně zde se stanoví povinnost OLAFu nezahajovat správní šetření, když se EPO rozhodne mm, um, zahájit trestní šetření. A také bude třeba adaptovat toto podle mm, toho, kterou vizi Eh, toho vztahu eh, zvolíme, tak jak jsem to popsala. V každém případě, ať je to rozhodnutí bude jakékoliv, tak je třeba velice vážně promyslet to, jak posílit vyšetřovací pravomoci OLAFu a doprovodit to i lepšími eh, procesními zárukami, tak aby EPO Eh, mělo skutečně solidního partnera. Ze stejného důvodu je třeba se zamyslet nad potřebou posílit i důkazní hodnotu informací, které schromažďuje OLAF, a tak, aby eh, chom eh, zastavili tu vstávající roztříštěnost, která je handicapem pro jeho činnost. Mm, nyní, teď velice stručně, něco o některých faktech, abyste viděli, jak je to složité. Každopádně to ovlivní vztah spolupráce mezi EPO a OLAF. Zde se omezím na jeden z těchto faktorů složitosti, což je takzvaná posílená spolupráce. Zde existují tři hypotézy. především. Za prvé, první hypotéza. To znamená kauzy, eh, které, eh, které eh, zapojily pouze ty participující státy, takže zde, takže zde tedy mm, bude to záviset na EPO jeho činnosti. A druhá hypotéza, tam budou i další neparticipující členské státy, které vstoupí do toho vyšetřování. V takovýchto věcech, případech, tak EPO nemůže uplatnit eh, své normální pravomoci. OLAF tedy zde bude mít mm, převažující roli, bude provádět správní šetření a bude pomáhat příslušným národním orgánům. Samozřejmě také lze tu danou věc postoupit Europolu, Eurojustu, které v rámci svých mandátů budou moci mm, tedy postoupit tuto činnost národním orgánům. A teď je otázka, zda EPO bude mít nějakou roli a pokud ano, tak jakou? aby tato spolupráce mezi EPO a těmi neparticipujícími členskými státy podle článku 59a e, nařízení EPO mohla probíhat a také i Samozřejmě bude to dále upraveno e, podle e, toho uspořádání pracovních vztahů, ale zde je to pořád otevřené. Například otázka, zdali zvláštní nástroje, eh, je třeba mít zvláštní eh, se oddělené nástroje, anebo alespoň mít nějaký, nějaký model pracovního uspořádání, tak, abychom snížili tu rozstříštěnost a variabilní geometrii vztahu mezi EPO a neparticipujícími členskými státy. Jak víte, během vyjednávání byl předložen návrh čtyřmi státy, a to aby EPO byl příslušným orgánem pro účel eh, implementace příslušných eh, unijních předpisů o eh, soudní spolupráci a bude se to vztahovat i na ty neparticipující členské státy, tak aby EPO autonomně mohlo používat evropské nástroje pro spolupráci i s těmi neparticipujícími členskými státy. Otázka zní, zdáli tento návrh bude či nebude Eh, zakomponován do finální verze nařízení. A v neposlední řadě další otázka je, zdáli EPO bude příslušné v takovýchto případech proto, aby mohlo podporovat OLAF. Já, mm, zde není žádný důvod, proč Olafu zakázat, aby eh, neměl eh, nepřímý přístup i k, eh, k informacím, ke spisům EPO. A poslední hypotéza, ta se týká těch smíšených případů, které zapojí, které jednak budou zapojit tedy ty participující a neparticipující členské státy. To jsou velice složité kauzy, kde Eh, složité kvůli asymetrii mezi EPO a OLAFem. Já nemám čas, abych to popsal detailně, ale jsou to smíšené kauzy, kde i zapojení Eurojustu by mohlo skutečně velice být užitečné, tak, aby bylo možné lépe koordinovat eh, vyšetřování EPO s vyšetřováními, které, která zahájily ty neparticipující členské státy. Abych schrnula tyto složité případy a především ty, eh, do kterých vstupují neparticipující členské státy a různorodost právních rámců a nástrojů, které zde se eh, lze aplikovat, to je skutečně obrovský, ten, to jsou obrovské rozdíly, což povede k velké variabilní geometrii, k velké složitosti, což by mohlo ohrozit efektivitu ochrany eh, finančních zájmů EU, ale také i právní jistotu a práva fyzických osob. A v neposlední řadě, a zde bych chtěla souhlasit s dvěma předřečníky. Eh, takováto posílená spolupráce, takový ten kontext eh, ještě zvyšuje přidanou hodnotu dalších unijních orgánů, a to především Eurojustu a OLAFu také i v podstatě i dává nový, eh, nový, novou dimenzi toho, že je možné posílit takto vyšetřující pravomoci OLAFu a i možnost posílit důkazní hodnotu zpráv OLAFu a toto přispěje k tomu, že svým způsobem snížíme nerovnováhu mezi tím, když ten, mezi, eh, mezi eh, těmi participujícími a neparticipujícími členskými státy. Abych to uzavřela. Tak, dovolte tři stručné závěrečné poznámky. Za prvé, budoucnost vztahu EPO OLAF, samozřejmě to se ještě může vyvinout podle různých těch eh, variabilních hodnot, eh, které ještě nejsou definovány, bude to záviset eh, na umístění sídla EPO a tak dále, bude to záviset na výsledku vyhodnocení nařízení OLAF, které již máme ale i přes všechny ty potenciální změny, které mohou nastat, tak je třeba zajistit doplňkový charakter obou orgánů. OLAF je privilegovaným partnerem EPO a e, oba orgány sledují stejný cíl a především jsou kompetentní, aby vedli vyšetřování v oblasti ochrany finančních zájmů a vytvoření efektivnějšího aktéra pro to, aby bylo možné zahajovat trestní vyšetřování, tedy úřad EPO je mm, orgánem pro trestní řízení, tak to neznamená, že OLAF nebude relevantní. Tady jde o to doplnit, eh, tedy tyto dva, no, aby tyto dva typy vyšetřování se doplňovaly, tedy správní a trestní. A to se zvýší právě kvůli té posílené spolupráci mezi oběmi. Druhá poznámka. Nejlepší způsob, jak zajistit eh, doplňkový charakter EPO a OLAF, tak je třeba nastolit dobrou spolupráci a vzájemnou důvěru a vytvořit ten e, příznivý kontext. A proto je třeba i sledovat, jak se vyvíjí vztahy mezi agenturami a je třeba, abychom měli konsistentní právní rámec pro toto. Také je třeba si uvědomit, že e, transfer zdrojů, tedy z OLAFu a z Eurojustu na úřad EPO, to je velice riziková operace, poněvadž zde dojde ke ztrátě know-how a zkušeností a zdrojů na straně OLAFu a to asi nebude schopen úřad EPO kompenzovat. A i samozřejmě kromě toho takový transfer je předmětem nebo může vytvořit napětí mezi různými těmi dotčenými orgány, agenturami EU, které poté do budoucna by měly hladce spolupracovat. A v neposlední řadě je třeba do právního rámce OLAFu zajistit, eh, tam dát takový klíčový prvek, tak aby skutečně mohl hm, podporovat EPO a doplňovat jeho činnost, to jsem již zmínila, takže to nebudu opakovat, všechny tyto prvky, které třeba tam zakomponovat do jeho nařízení. Děkuji za pozornost. Já bys... Děkuji takže eh, rada eh, odpustí, eh, odpustí. Máme tady před sebou návrh nařízení, který je opravdu nesmírně složitý, stovky tisíc problémů, otevřených otázek. Nechci to kritizovat, to by nebylo správné. Já jsem Eh, mnohokrát jednala, co se týče eh, OLAFu. Vím, kde ty problémy jsou, ale to, co teď máme před sebou na stole, to, co teď bylo předneseno, to je zcela neuspokojivé. Mám několik otázek, které teď chci položit. Ta první otázka eh, jde na zástupce komise. co tedy s těmi mezerami? Co se týče tedy vztahu nejenom EPO-OLAF, ale také členské státy a eh, EPO. Eh, nebude fungovat to, že to, že co nebude dělat EPO, že připadne eh, OLAFu. Na to ovšem eh, OLAF nemá pravomoci. Kdyby OLAF eh, ty kompetence měl, EPO bychom nepotřebovali. My jsme vytvořili EPO jako díl, součást vlastně do posud tedy nařízení, které mělo plno mezer. A bylo by pěkné mít tedy evropského prokurátora, ale teď vlastně ta veverka běhá jakoby v kruhu a e, vidíme, že se nám to nepodařilo. Je dobré se o to pokusit, já jsem pro, ale ve finále ještě vlastně na nás číhá otázka vlastně těch nejrůznějších procesních práv a procesních mezer při úpravě tedy úřadu e, veřejného žalobce a my jsme v úřadu EPO vlastně znovu e, vytvořili takový, jak si prostě ne zcela dokončený, hotový evropský úřad, přeji mu mnoho štěstí a je potřeba zachránit ještě, co se zachránit dá, pokud to jde. Paní profesorka Weinbergová e, navrhla, co ještě je všechno potřeba udělat, na to děkuji, ale mělo se to hned od počátku přece upravit a já osobně si myslím, že není fér, abychom to teď ještě ex post vlastně napravovali. Po 14 letém eh, pozorování tohoto úsilí, to je všechno, co k tomu mohu říci. Nebo chci se zeptat zástupce komise, tady máme eh, tedy návrh nařízení k úřadu EPO. Jak tedy to půjde dál, co udělat dál, jaká další nařízení eh, očekáváte, že bude potřeba eh, vytvořit. I přesto, že o tom budeme do umdlení hovořit pořád do kolečka, tak to nebude dokonale. A pak mám ještě další otázku na komisi. Existuje oficiální dokument k otázce zdrojů. Eh, víte, že když někdo k parlamentu přijde, na parlament přijde s, s otázkou na další zdroje, tak už je to předem prohraný boj. Je potřeba toto tedy nějakým způsobem vyřešit předem, to je druhá otázka. A třetí otázka se týká propojení ještě s těmi vnitrostátními orgány. Jak si to eh, představujete? Ten text eh, znám, takže prosím neodkazujte na text. Ale je potřeba si rozmyslet, kdo bude dělat co a kdy. A to je potřeba si pečlivě promyslet a e, ve spolupráci komise a rady by bylo dobře toto rozpracovat. A na, e, chci také stejnou otázku položit ještě zástupkyni rady, jak si i vy představujete spolupráci s vnitrostátními orgány. A potom e, se chci zeptat paní profesorky, procesní práva eh, OLAFu, eh, ty, ta nelze jenom tak nějak eh, předepsat. A nebo čekat, že to všechno vy, vyřeší Evropský, Evropský soudní dvůr tady existuje obrovská mezera v té právní úpravě, proto také jsme, ten, jsme se pokusili tady vytvořit úřad, eh, úřad EPO, protože jinak jsme s tím trestním právem v Evropské unii ještě jakoby ve středověku. Takže prosím, dávám vám slovo k odpovědím. Pan Čonka. A E, ještě co se týče cesty do Ameriky, tam byla kolegyně Ayala Sender. Chci upozornit, že co se, my jsme hovořili hovořili s pracovníkem ministerstva spravedlnosti, tam se hovořilo o uh, provedení přehodnocení celé, práv, celé práce toho ministerstva, 100 000 úředníky a miliardovým rozpočtem na interní vyšetřování, mají, mají jaksi plnoprávní arzenál a mají k dispozici veškerý, veškerý arzenál práv od eh, vyšetřování eh, výslechů až i po vazbu. A kdokoliv, kdo by upadl v podezření, tak samozřejmě vypadne z této, z této práce. A také je povinnost veškeré dokumenty, ale skutečně všechny dát k dispozici, dát k dispozici vyšetřujícímu státnímu zástupci či policii. O tom si v Evropě můžeme nechat jenom e, zdát. Takže já mohu jenom říci, i co se týče zdrojů a té úpravy, tam ta cesta do Washingtonu byla opravdu zajímavá, vůbec mi není, když jsme tam byli. Ale teď dám slovo tady panu kolegovi. Děkuji, paní předsedající. My ještě nejsme ve stejné tedy eh, fázi federalizace jako Spojené státy. Na to budeme potřebovat ještě nějakou dobu, než dostaneme takové zdroje a stejné kompetence. Ale toto už je začátek. Rád bych vás tedy eh, přesvědčil, stejně jako všechny zde, že EPO, když je to hm, složitý dokument, tak skutečně stojí to za pokus. Je to kompromisní text, jako všechno ostatní, co je výsledkem práce eh, rady či parlamentu ostatně. A je to zvláštní věc, protože se jedná o tedy skutečně typickou vnitrostátní kompetenci trestního vyšetřování a stíhání. Doposud neexistovala žádná evropská agentura, která by měla pravomoc stíhat nějakého občana v jeho členském státu, protože členský stát má ústavní monopol na trestní stíhání svých občanů a je to tedy poprvé v historii eh, evropské integrace, kdy Evropská agentura bude mít pravomoci trestně stíhat občana členského státu v tomto členském státě před eh, tedy eh, soudy tohoto státu jménem Evropské unie. A to je skutečně revoluce. Je to poměrně složitá struktura, Prozatím nemáme ještě harmonizovaný eh, tedy procesní řád pro EPO, nemáme ještě plně nastavené eh, předepsané vztahy s Europolem, Eurojustem, Olafem. Eh, to všechno přinese praxe. Dříve či později nastavíme tyto pracovní vztahy i s těmito agenturami. Máme ale proto právní základ, je to v nařízení a EPO bude mít k dispozici jednu zcela novou věc, bude mít pravomoc rozhodovat v kauzách, kde bude možno tedy sdílet informace členskými státy s OLAFem, eh, a zásadní rozdíl spočívá v tom, že EPO bude mít za úkol se v zásadě rozhodnout, jestli se naschromážděné informace eh, tedy hodí k tomu, aby eh, se ten případ posunul směrem eh, k soudu, k justičnímu šetření. To je bezprecedentní situace. To tedy poprvé zavádí toto nařízení, obsahuje pojistky, co se týče zdrojů, Určitě eh, zpočátku jsou tady určité limity. My jsme minulý týden hovořili s radou o, i o zdrojích. Slíbili jsme také, že na eh, radě pro justici se o tom bude dále mluvit, protože v tom nařízení se hovoří o nezbytných zdrojích a já se zeptám svých nadřízených, jestli je možné ty informace hned předat také parlamentu. Nemyslím, že hned od počátku budeme mít eh, k dispozici všechno to, co má Ministerstvo spravedlnosti eh, v USA. Budeme mít eh, mnohem skromnější, skromnější vybavení, personální i hmotné a budeme hodně záviset na vnitrostátních zdrojích a možnou slabinou, a to máte pravdu, že tedy dobrá vůle a zdroje z členských států, že budou nezbytnou podmínkou, když si EPO vyžádá pomoc a EPO bude mít pravomoc také vydávat instrukce vnitrostátní policii, co se týče provádění vyšetřování, protože EPO bude mít tyto pravomoce instruovat policii a i dozírat na to vyšetřování. I přes tedy omezené zdroje EPO bude mít tyto pravomoci. A Eh, my budeme skutečně vyžadovat, aby členské státy spolupracovaly s úřadem EPO. Je to ve smlouvách, je to v tomto nařízení a očekáváme, že členské státy a jejich orgány udělají to, co po nich EPO bude chtít. V konkrétním případě to bude znamenat, že když eh, se EPO pustí do nějakého případu na základě tedy odůvodněného podezření ze spáchání trestného činu, třeba Eh, nějaký takový ten karuselový podvod s DPH. Eh, v páté směrnici jsme hodně bojovali o to, aby se to tam také dostalo. Dostalo se to tam, neboli eh, tyto kauzy bude řešit EPO. EPO bude moci tedy určit hlavního prokurátora v příslušném členském státu a přes něj bude dávat instrukce policii v tomto členském státu, jak provádět vyšetřování a také bude možné eh, dát eh, tedy úkoly kolegům členských státech, protože eh, vznikne jakýsi jednotný úřad, všichni v něm budou mět pracovat jako kolegové a EPO vyžádá si od kolegů v členských státech, aby poslouchali instrukce toho vedoucího hlavního prokurátora, aby plnili jeho nařízení a Eh, toto tedy je to nové. Tato rozhodnutí nebudou na členských státech, jako tomu bylo doposud. Toto rozhodnutí bude činit nezávislý úřad EPO a to je právě ten eh, rozdíl. Bude tedy na úřadu EPO se rozhodnout někoho obžalovat. To doposud možné vůbec nebylo. Takže jestli si my se chcete zeptat, jestli si myslím, že to stojí za pokus. Myslím, že ano. Rozhodně to bude eh, novátorský počin, zvláště v těch členských státech, kde se tyto případy vůbec nešetří. Eh, takové případy často jsou zamítány kvůli nedostatku eh, důkazu anebo kvůli promlčení. Úřad EPO Eh, zamezí určitým takovým nedostatkům typu eh, dublování anebo dvojího vyšetřování, protože častým nešvarem bylo to, že eh, vnitrostátní orgány, které dostaly informace třeba od úřadu OLAF, museli důkazy opakovat a pak vznikl problém, kde důkaz, který měl být považován za důkaz před soudem byl vnitrostátním soudem odmítnout. Eh, tento nový systém tomu zabrání. Bude možné schromažďovat důkazy od samého, eh, od samého počátku jako důkazy pro soud, i včetně nezbytných pojistek eh, a za přítomnosti obhájců. A to zlepší tu situaci, co se, co se týče přípustnosti důkazu eh, v těchto kauzách. A konečně vaše poslední otázka, co tady všechno ještě chybí? Ano, chybí zdroje. To je největší slabina celého toho konstruktu. My budeme potřebovat eh, samostatné zdroje, nezávislé zdroje od počátku, aby EPO mohlo hladce fungovat. Členské státy budou muset vyslat lidi, kteří eh, mají zkušenosti a odbornost, co se týče provádění finančního šetření a budou muset být dostatečně nezávislí, eh, aby byli nezávislí jak na evropských orgánech, tak na vnitrostátních eh, orgánech. Na to máme v textu dostatek pojistek. Děkuji vám. Děkuji, mm, děkujeme také za ten optimismus, paní Monsar. Já chci jenom zopakovat tento optimismus. Ano, je snadné ten text kritizovat tak, jak byl předložen. Hodně kolegů i těch, kteří jsou velmi pro EPO, souhlasí, souhlasí s tím, že spousta věcí by šlo zlepšit, ale na druhou stranu, pokud nebudeme mít nic, tak to bude ještě horší. Toto muselo být nutně obtížné, to jsme všichni věděli. Eh, má své důvody, proč eh, ta legislativní postup je jednomyslnost, je to zvláštní postup. Máme tady feedback eh, z Evropské rady, pokud se to, to nebude dosaženo. Je to samozřejmě velmi obtížné. Já jsem mm, za ta léta v radě neviděla téma, kde by se ty názory tak lišily, kde bylo tak e, těžké najít kompromis. Ten prostor byl tak malý, že ho bylo velmi obtížné nalézt. A je to samozřejmě proto, že, jak řekl Pítr, že se to tolik e, dotýká vlastně jádra kompetencí, suverenity členských zemí, a protože máme tak velké rozdíly v členských zemích, jak se to všechno organizuje. Nemáme žádnou harmonizaci v této oblasti a snažit se nadspat eh, to, to evropské, mm, toho evropského, evropské stvoření do všech uh, systémů je velmi obtížné. Takže jak spolupracovat s národními orgány, já nemohu dát jasnou odpověď. Bude to hodně záviset na jednotlivých členských zemích, na jejich struktuře, na politické vůli, na národních zdrojích, jak řekl Pítr, jak, které tomu přidělí. A také to bude záviset na eh, hrozbě eh, trestní, na, na, na ohrožení trestnými činy. Eh, ty trestné činy proti eh, rozpočtům EU nejsou stejné ve všech členských zemích a e, proto byly rozdíly, že někdo chtěl více, někdo méně, někdo chtěl silnější PPO, někdo slabší. Toho sice můžeme litovat, ovšem na druhou stranu je, určit, je, je určitý realismus. Že musíte akceptovat, že ta situace v oblasti trestního práva je jiná, potřeby, důraz kulturní očekávání. A také já věřím, že je mnohem lepší začít s něčím, se všemi rozdíly, se všemi problémy, které tam budou. Ale nezapomeňme na to, že um, orgány nebo trestním stížení jsou také občany a e, musíme získat jejich e, srdce a mysl, stejně jako v případě jiných projektů, tím, že jim ukážeme, kde je přidaná hodnota v každodenní praxi. Tak uděláme malé kroky vpřed v evropské integraci. Bude to velmi odlišné v jednotlivých e, členských zemích i velmi prostá otázka, jak budou e, ti prokurátoři jmenováni, bude e, několik osob, jak se tomu bude věnovat, nebo několik hodin týdně, e, kteří tomu budou žalci věnovat a, a podobně. Bude to na rozhodnutí člen národních orgánů, já jsem si jistá, že za pár let jsem možná optimistka, že se objeví dobrá praxe, že se členské státy budou mm, inspirovat tím, jak se to dělá v jiných členských zemích, kde je to snazší, lepší a věci se budou vyvíjet směrem k lepšímu. Děkuji. Děkuji. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já přejdu do francouzštiny, jestli mohu jako akademik Mm, samozřejmě mně připadá její kritiky snadné v uvozovkách. Ehm, mm, samozřejmě eh, celá řada akademiků adresovala spoustu kritiky ehm, k tomu textu, který byl výsledkem jednání, včetně zásadní kritiky, která souvisí s otázkou, kterou jste položila, a to je eh, limit procedurálních garancí to, jak řekl pan Čonka, že není jednotný rámec, který by platil pro procedurální garance. Samozřejmě máme mm, směrnici, v dané věci na evropské úrovni, pokud posílíme pravomoci OLAF nebo když je neposílíme. Každopádně bude nutné posílit procedurální eh, garance OLAF, aby byla zajištěna dobrá spolupráce mezi tím administrativním a trestním Ehm, eh, není oblastí. To je zásadně důležité. Je třeba mm, udělat co, co nejvíc v rámci jednání. Já nejsem ani optimista, ani pesimista. Já se budu držet toho textu, který vyplývá z toho jednání, jsou dvě možnosti. Buď se zaměříme na slabiny a odmítneme ten text, bez, aniž by to dostalo šanci, anebo uznáme ty slabiny a necháme šanci tomu ruskému prokurátorovi s tím, že tady jsem optimista, možná příliš, nevím, ale um, evropské struktury se vyvíjí a já chci připomenout tu kroku, ty, tu techniku um, drobných krůčků, které byla, která byla tak drahá eh, otcům zakladatelům Evropské unie. Děkuji. Já nevím, zda je to otázka víry, ale jsem katolička, takže s vírou nemám problém. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit können wir weitermachen. Někdo další se hlásí? Paní Dalajmer? hlav a e, mm, procesní práva. My už jsme, můžeme už se už tomu Děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla skutečně poděkovat zde za ty přednášky, které jsme slyšeli. Ano, je pravda, že to hodně rozptýlilo naše pochybnosti, nebo některé spíše potvrdili naše pochybnosti a obavy, obavy, které jsme měli. Tady, mm, jak řekla paní profesorka, eh, tak jste mm, v podstatě jsou to eh, dvě eh, taková, dvě konstrukce, tedy OLAF, to je více komunitární konstrukt, ale je to takové křehký orgán, křehké zvíře, křehké stvoření a mm, mm, které je spojeno s řadou problémů. A na druhé straně zde mm, vzniká EPO, tedy ten budujeme, tento úřad, a tady je to spíše mezi vládního charakteru v podstatě, vzhledem k problémům, které to bude znamenat a bude mít i více záruk, o které nám šlo. Já bych se chtěla zeptat tedy, zdali v těchto krocích, které třeba provést ještě, tak abychom potvrdili, a já myslím, že ano, já si myslím, že EPO eh, určitě je pozitivní věc a je třeba, aby tam byly záruky pro to vyšetřování, aby tam byl jasný právní rámec pro ty vyšetřovatele, ale pro, pro ty vyšetřované. A, takže je třeba, aby došlo k konsolidaci OLAFu proto. A já proto se ptám, stále je zde možnost eh, abychom my jako zákonodárný orgán zavedli možnost eh, tedy eh, dát tam vyjasnit, vyjasnit funkce, vyjasnit více funkce, funkce OLAFu a eh, v té části, kdy má spolupracovat s EPO a mm, samozřejmě tak, aby mm, tedy mm, skutečně tady eh, eh, zůstala pouze čistě ta administrativní stránka vyšetřování a jak eh, myslí komise, tak zde je třeba maximálně oddělit toto, tedy pozitivně vyjasnit, upravit toto a ty členské státy, které Eh, ne, přejí si EPO, tak aby také eh, bylo možné zachovat aktuální status quo OLAFu vůči těmto státům, ale maximálně třeba oddělit tyto funkce a eh, zavést záruky. Zde mm, je tře- mm, jsou určité oblasti, kde bude nutná spolupráce, protože máme země, které Eh, budou participovat a jiné, které ne. A takže hm, zde nějakým způsobem asi bude možné vytvořit eh, eh, nebo hm, uměle nějak oddělit, abychom na jedné straně nechali čistě administrativní aspekty, které bude mít OLAF, a na druhé straně EPO, hm, tedy pro ty, kteří Eh, budou po, mm, po, kteří budou participovat na tomto. A já se ptám, jakým způsobem tedy budou e, zaručena práva e, těch vyšetřovaných, protože nyní EPO bude mít možnost mít advokáty, mm, bude možné tam tedy mít ty všechny záruky, ale u OLAFu, jaké budou ty záruky, tak aby docházelo k diskriminačnímu zacházení e, E, těch tedy vyšetřovaných, kteří vlastně přejdou do kompetence EPO. A je třeba zajistit, aby nedošlo k diskriminaci těchto osob vyšetřovaných e, OLAFem, protože tam ty procesní záruky asi budou menší, nižší než u těch vyšetřovaných, kteří budou vyšetřováni úřadem EPO. A dále členské státy, které e, dostanou tyto dva inputy, a já se ptám, jak zajistit, že zde nebude, jak bych to řekla, takový zmatek? Jak vyjasnit, že ten členský stát, který dostane do žádání od obou úřadů, tak jak bude to, bude to schopen diferencovat? Protože tady my jsme s Olafem měli velké problémy, jakmile tedy Eh, bylo zahájeno řízení a všechny ty úkony a dožádání, eh, takže tam jsme viděli problémy. Herr Zonka, mögen Sie sich an eine Antwort versuchen? Or anybody else? Někdo další? Out for a second. Uh... předsedkyně, já jsem eh, byl mm, venku eh, na chvilku, ale jak už bylo řečeno na úvod, je dobré, že mám jasno v tom, kdo dělá co. Eh, jde o to zajistit, aby mm, šetření, které pokud začne, mělo veškeré zároveň vnitřní nezávislosti, přístupu k právním a podobně. Tyto eh, věci se liš, z povahy věci liší. Pokud je trestní záležitost, musí se to dělat trestním způsobem. Pokud je administrativní, musí se to vyšetřovat jinak. Nemělo by být směšování O to jde, podle našeho názoru. Ano. Někdo další dobrovolník? Ehm, důsledky vyšetřování eh, OLAF a EPO jsou samozřejmě mm, zásadní, ale ehm, my jsme to nyní navázali na určitý limit, tady vidím problém podkopání právního systému. Možná ještě dnes odpoledne na to dostaneme odpovědi. Já chci dát slovo paní Dalheimer, která je vedoucí právní služby OLAF. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Um, um, Já to udělám v angličtině, takže děkuji za pozornost předem. Byla jsem požádána o to, abych mluvila o šetření OLAF a práva dotčených osob. Já jsem tedy mezi mnoha zkušenými kolegy, kteří již řekli mnohé na toto téma. A já využiji své prezentace, abych se mm, podívala na e, širší obrázek, bych se podívala na to, jak OLAF přispívá k celkovému procesu. A z, mm, na práva osob, která vznikají v různých fázích toho procesu. My samozřejmě hledáme rovnováhu mezi pravomocemi, které vykonává veřejný orgán na jedné straně a právy e, dotčených osob. Pro celý proces e, hledáme efektivitu, účinnost, aby ten proces skutečně fungoval, abychom, by to přineslo to, co očekáváme, co se týče ochrany finančních zájmů Unie. Pokusím se postoupit dál. Vidíte tady na prvním slajdu jsem prezentovala zjednodušený obrázek, který ilustruje Eh, to, jak OLAF přispívá k celkovému procesu v administrativním eh, kontextu. OLAF je administrativní orgán a výsledky eh, jdou, vlastně přijímá administrativní rozhodnutí a tam OLAF skončí produkuje závěrečnou zprávu a předá to další instanci, která pak podnikne další kroky a je e, zodpovědná za klíčovou fázi toho procesu, co se týče do práv dotčených osob. Někdy se to překládá e, jako And then, uh... Kontradiktorní řízení. A dostanete se do uh, fáze, kdy padne rozhodnutí, které se někoho týká. A to je uh, předmětem mm, soudní, uh, soudní revize, soudního řízení. Což je samozřejmě důležitým tou součástí evropského systému. Já bych to mohla ještě zkomplikovat, ten obrázek. Mohla bych tam přidat členské státy, kdy nastávají situace, eh, kdy orgány vlastně eh, zaklepou na dveře členským státům a ty potom se jednají s dočinnými osoby. Ale když se díváme na OLAF, tak to eh, OLAF je začátek širšího, většího procesu. Je velmi důležité Eh, posoudit práva garance, které eh, platí v OLAF, v řízení u OLAF, Nebychom si udělali ten celkový obrázek. Co dělá OLAF? OLAF iniciuje eh, šetření k výběrem případů, kdy má určité pravomoci a pak vede šetření až po tu finální zprávu. V tomto kontextu OLAF musí respektovat obecné principy práva, které jsou definovány v nařízení. Samozřejmě ty se aplikují obecně a nezávisle. OLAF musí respektovat prezumci neviny, právo eh, eh, na to eh, nevy, nevypovídat proti sobě, musí být nezávislý, musí posuzovat důkazy ve prospěch i v neprospěch dočené osoby. Tyto obecné právní principy hm, platí pro OLAF. Hm, pak Eh, paní, eh, tím vy jste se podílela na přípravě toho nařízení, kde jsou vyjmenovány práva garance jako práva dočených osob, eh, které mají právo na, pom, na právní pomoc mm, osoby, kterou si zvolí. Může to být obhájce mm, a mm, ty dočené osoby často využijí právní firmy jako a obhájce pak jsou další procedurální práva specificky vyjmenována v tom nařízení. Až po fázi, kdy OLAF, mm, když uzavře vyšetření, musí dát dočené osobě možnost vyjádřit se k těm zjištěným skutečnostem, které eh, se dotýkají dané osoby. Takže máme rámec, který eh, platí pro toto než tuto vyšetřovací fázi. Jak jsem uvedla v tom přehledu, potom eh, OLAF své výsledky posílá dalším dál. Eh, Ten další proces, který může být na evropské úrovni, také na uh, úrovni členských států, což je vždy klíčová fáze kontradiktorního řízení a možné rozhodnutí samozřejmě v závislosti na v mm, podstatě na, na, na zjištěných skutečnostech. Když se podíváte na kroky boje proti podvodům komplementárně, jsou další e, procedurální řízení na evropské úrovni. Vidíte, že důležité prvky procedurálních práv vznikají v této fázi řízení, má je právo být vyslyšen, přístup k dokumentům před možným rozhodnutím pokud nějaké padne. Dotčená osoba v této fázi se může obhajovat tak úspěšně, že nakonec není rozhodnutí, které by se jich negativně dotklo. Tady jsem uvedla několik příkladů, které eh, nám ukáží, kde, eh, jaké jsou fáze toho řízení, kde se zohledňována důležitá procesní práva. Jeden příklad chci zdůraznit a to je systém včasné detekce a e, vyloučení, který byl nově zaveden po e, nařízení 883, kde jsme získali mnohem strukturovanější systém zajišťování procedurálních práv ve fázi e, kontradikt mandatorního řízení, eh, kdy jde o přijímání opatření vůči těm osobám, které mohou vést k vyloučení nebo k administrativním sankcím v tomto kontextu. Takže OLAF, to není to OLAF sám, jsou i jiní hráči, kteří mají důležité povinnosti, co se týče pra, především práva být vyslyšen, práva na, nebo na přístup k dokumentům, a to je v podstatě um, evropská procedurální tradice. Pak jsou e, kontroly a e, revize rozhodnutí, které jsou výsledkem toho e, řízení, samozřejmě jsou pak předmětem soudní revize, ale nejen to, už během šetření OLAF jsou důležité kontroly vyšetřovací opatření, které přijme OLAF i závěrečná zpráva OLAFu je předmětem testu legálnosti interně, ale jiným týmem, jiným oddělením v centru kanceláře, a to je systematická kontrola. Pak pokud mm, pak mm, účastníci řízení mají možnost podat stížnost na nerespektování procedurálních práv. Ten postup, který se používá zřídka, nemáme mnoho stížností, a je možné říci, že to znamená, že eh, ten test legálnosti funguje dobře, ale jsou také externí kontroly. Dnes mm, budeme mít prezentaci evropského ombudsmana, který je plně kompetentní kontrolovat OLAF. Co se týče Eh, údajné eh, špatné administrativy. Samozřejmě OLAF musí respektovat zákony na ochranu dat a eh, dát možnost stížnosti evropskému ochránci dat. Se týče soudního řízení, je konečné rozhodnutí, které může být založeno na zjištění OLAFu. E, to znamená, že e, ten dotčená osoba může podat žalobu na zrušení e, k soudu proti tomu se lze odvolat, mohou se také eh, dát žalobu odškodnění neslumních povinností. Eh, je tady rostoucí množství judikatury, kde evropské soudy stále použí, využívají příležitosti vysvětlit a dále vykládat a rozvíjet právo. Můj osobní názor, pokud mohu, domnívám se, že toto v budoucnu bude narůstat v tom, že dotčené osoby eh, budou stále více využívat právní, eh, pomoci právníků. Eh, vidíme to na rostoucí judikatuře, což povede k rozvoji procedurálních práv a garancí. Pak samozřejmě národní soudy, když se případ dále řeší na národní úrovni. Neposlední řadě máme monitoring vývoje procedurálních práv ze strany dozorčího výboru pro OLAF. Co eh, šetření OLAF, které eh, vstupují do eh, trestního stíhání na národní úrovni v současném scénáři Ola, eh, vstupuje do procesu, který pak převezmou jiní aktéři a je to dál. Když šetření OLAF odhalí e, fakta, která jsou e, důvodem trestního stíhání a to může vést k plnohodnotnému trestnímu stíhání na úrovni členských států a práva těch bývalých dotčených osob v národním kontextu jsou plně aplikovatelná. V souladu s eh, národními eh, trestními postupy, eh, včetně úrovně harmonizace, které bylo dosaženo pro plnění požadavků evropského práva mm, pro trestní stíhání v členských zemích. To vede k určitým třeň, určitému napětí, mm, proto se vlastně vytváří EPO. A tím skončím, že vám ukážu obrázky, které vyplynuly eh, z budoucích scénářů s EPO. Tady vidíme samozřejmě první možnost, kdy EPO zač zhájí e, řízení, je upozorněn na nějaký případ, může se vyžádat pomoc od OLAF, a nebo se může spolehnout na národní, e, na podporu národních vyšetřovacích orgánů, pak e, dá případ k soudu v členské zemi. A nebo jiná druhá možnost, OLAF začne eh, řízení, pak eh, nalezne trestní aspekty a dále se to vyvíjí dál buď v, na v eh, úrovni EP, EPO, nebo pokud EPO nekoná, tak je to ve sdílené kompetenci e, pr, veřejných e, žalobců členských států, které pak mohou dát případ k trestnímu soudu. Je to samozřejmě eh, v závislosti na vývoji, který bude eh, určovat evropská legislativa. Jaké jsou výzvy, jaké jsou otázky? Já zmíním tři. Je jich mnoho a dnešní události to ukazují. Jeden je vztah mezi OLAF a EPO. O tom už jsme slyšeli mnohé. Slyšeli jsme, že nebude duplicita. V tom smyslu, že když bude konat EPO, tak OLAF nezahájí paralelní šetření ve stejné věci. Také jsme slyšeli, že by měla být výměna informací a spolupráce a stávající text eh, předjímá možnost OLAFu eh, podporovat EPO. Tyto věci je třeba dále roz, dopracovat, jak řekli předřečníci. Další otázka, která by měla, mm, které by se měla dostat pozor, jenom, které by měla být věnována pozornost, a to je můj osobní názor. Velká pozornost by se měla věnovat vztahu mezi evropským právem a národním právem. Když se díváme na pravomoci OLAF, tak je takové, jaké jsou v tuto chvíli a e, pravomoci budoucího EPO, tak tady vidíme z eh, mnoho odkazů na požadavky národního práva. Podle mého názoru toto je něco, to, to věc, která je úplně odlišná, než jsou procedurální práva a garance. Hmm. Do značné míry všem osoby, které jsou účastníky šetření, se snaží Ehm, využívat národní právo jako takový štít ochrany proti krokům, které proti ním jsou přijímáni a vzhledem k mm, počtu vnitrostátního práva, které je možné aplikovat, tak to samozřejmě vede k větší komplexitě. A za třetí bych řekla, že musíme věnovat velkou pozornost rovnováze pravomocí mm, práv a záruk na jedné straně a je obvyklé, že práv, pravomoci na jedné straně a práva záruky dotčených osob jsou vlastně takové spojené nádoby a měly by být v rovnováze. Tak, aby jedna e, odpovídala druhé. S nařízením 883 eh, jsme byli svědky pokroku eh, při konkretizaci a mm, definici práv a garancí v procesu řízení OLAF. A bylo by dobré, kdybychom se na to příštím kole podívali znova z širší perspektivy a abychom se podívali na pravomoci která, které tak eh, kancelář má. co se týče především odkazů na národní právo. A s tímto bych to uzavřela a poděkovala vám za pozornost. Já Děkuji. Dále je na řadě profesor Holger Matt z Frankfurtské univerzity, prosím. Děkuji dámy a pánové, já eh, využiju této příležitosti hovořit eh, v mateřštině. Jedná se o důležitá procesní práva eh, pro obviněné v trestním i správním řízení, protože bez nich není možné odpovídajícím způsobem komunikovat. Já nejsem žádným odborníkem na postup OLAFu, eh, co se týče správních řízení, na to jsou jiní odborníci a nejsem také vědec jako paní Weinberg, co se týče eh, hypotetické otázky budoucí spolupráce mezi úřadem EPO a OLAFem. Já jsem odborníkem eh, z praxe, dámy a pánové, co se týče trestního řádu. Eh, <clears throat> trestní proces eh, nezačí, nezačíná, nezačíná eh, trestním řízením před soudem, ale vyšetřováním a, dne, a to je vlastně to rozhodující. Tam se nastaví ta orientace, ne při hlavním přelíčení u soudu. A z toho také vyplývá to téma, ke kterému jsem byl přizván stručná poznámka předem, po, těch, po tom, co řekli předřečníci, že je komise optimistická, co se týče eh, konceptu úřadu EPO, to jsme slyšeli, i rada je optimistická. Jako odborník z praxe vidím ten projekt EPO poněkud skepticky, jak by mohl fungovat. Podobně také vidím to jasné rozdělení úřadu EPO a OLAFu, tak jak eh, o tom hovořil dnes Petr Čanka z komise. Eh, to je spíš teoretické. Odlišné mandáty, odlišné úlohy, odlišné právní možnosti. Já to vidím jako typický příklad toho, že na jedné straně Eh, máme teorii a na druhé straně praxi. Myslím, že v budoucnosti eh, teprve praxe ukáže, že eh, ty činnosti obou úřadů budou značně smíšeny. To jsme slyšeli i od paní Weinberg a i to vyplynulo z její odpovědi, jak toto zajistit. Ten smíšený charakter toho, eh, toho eh, vyšetřování. Na jedné straně OLAF správní řízení, na druhé straně EPO trestní řízení, jak dosáhnout plného oddělení. Já jsem přesvědčen, že budoucnost eh, ukazuje takovým směrem, že šetření OLAFu budou probíhat podle standardu trestního práva. Eh, v Evropě jsme dokázali zavést minimální standardy eh, trestního řízení. Hovoří se o eh, rovnováhy, vyváženosti mezi trestním stíháním a obhajobou mezi státem zájmu a mezi státem občana, práva občana. A co se týče trestního procesu, už 15 let se domníváme, že tuto rovnováhu máme ale pak e, jsme se zamysleli a zjistili jsme, že ta rovnováha vlastně zajištěna není a myslím, že ještě skutečně zajištěna není. Máme určité minimální e, normy e, v trestním řízení, ale měli bychom zavést určité minimální normy, jako příkladu, co se týče vězenství i dalších otáz, otázkách. Eh, a bude o tom eh, hovořit i Katalin Ligety, co se týče ještě práva svědků, práva na obhajobu, eh, právo nevypo- odmítnout výpověď při sebeinkriminaci, opravné prostředky, směšování jurisdikcí, opravné prostředky. Tady vlastně nemáme zavedené žádné minimální normy na evropské úrovni a i v těchto směrech je potřeba nastavit novou cestovní mapu třeba od roku 2020. A to je důležité, protože vzhledem k tomu, že OLAF a EPO e, budou určitou činnost e, součinností se překrývat v budoucnosti, je potřeba ty pojistky nastavit e, alespoň minimálně. A dále k užšímu tématu. Já jako praktik mám zkušenosti třeba s interním řešením, třeba v podnicích, kde podnik na vlastní pěst eh, provádí vyšetřování. Umíte si představit, že půjde o práva. Každý eh, má pocit, že eh, postupuje férově, spravedlivě, ale pravdou je, že to šetření se vede vždy v zájmu někoho. A úloha OLAFu, jestli to mohu říct zcela otevřeně, je bránit finanční zájmy Evropské unie. A eh, tyto zá toto zájmy vedené šetření tady zavést, zavést eh, určitou rovnováhu, víme z teorie i z praxe, je náročné a je potřeba tyto minimální standardy dodržovat. A neexistuje eh, nic lepšího na evropské úrovni než stávající směrnice, které obsahují ty minimální standardy v trestním řízení a eh, částečně už to vlastně vplynulo do nařízení o OLAFu Já bych byl proto, aby OLAF v rámci budoucí legislativních opatření se zavázal k tomu, že bude dodržovat minimální eh, tedy eh, trestně procesní eh, normy. Jde ku příkladu o přípustnost některých důkazů a o zajišťování procesních práv, která platí v celé Evropě. Pro, pro jednotlivce to je třeba důsledně uznávat a prosazovat tyto minimální normy podle eh, článku 82 smlouvy. Jako další aspekt bych rád nabídl do diskuse to, že v ohledu na budoucí spolupráci OLAFu a EPO by mohlo být užitečné přizvat nejen odborníky z vnitřních, eh, tedy z jednotlivých států, ale i externě, třeba nějakého zástupce, eh, zástupce pro, prokuratury, aby bylo možné zajistit kontrolu, zajišťování a respektu k těmto základním minimálním normám. A dobrým politickým znamením je to, že eh, Evropa se musí zase spolehat sama, sama na sebe. Eh, Evropa by měla postupovat podle nejnáročnějších standard a, a automaticky používat mi, alespoň minimální standardy trestního stíhání. A pak, když toto není zajištěno, tak alespoň v budoucím legislativním období je třeba zajistit, aby OLAF skutečně e, respektoval alespoň, e, alespoň ty minimální standardy e, trestního stíhání, aby toto bylo povinné. Děkuji za tyto konkrétní návrhy a teď dám eh, slovo dále paní Ligety. Prosím. Děkuji, paní předsedající. Jak podobně jako kolega pan profesor Remberg i já představím tedy předběžná zjištění eh, výzkumného dokumentu, který připravuji pro Evropský parlament. Jedná se o dvě otázky. Jedna se týká procesních eh, pojistek v šetření OLAFu v současnosti i v budoucnosti, jestli stačí to, co máme dnes, anebo jestli zítra budeme potřebovat více, zvláště eh, v ohledu na zřízení EPO a potom souvislá otázka přípustnost důkazů, přípustnost zpráv a důkazů šetření, eh, šetření eh, OLAFu v členských státech. Eh, ten můj výzkum stále ještě probíhá a mimo to probíhá také kontinuální hodnocení toho současného nařízení OLAF a také probíhá jednání, co se týče dokumentů EPO a to všechno bude mít dopad na potenciální budoucí úlohu OLAFu, jak zde již zaznělo. Z tohoto důvodu není možné nabídnout e, pevné závěry k oběma těmto otázkám, ale ve své prezentaci alespoň nastíním některé hypotézy a scénáře. Moje prezentace také tak říkajíc stojí mezi tím, co jsme již zaslechli v tomto workshopu a co přijde teprve po mně. Už jsme zaslechli některé poznámky, co se týče procesních pojistek a jejich úloze a ještě se bude hovořit o vymáhání eh, těch pojistek a problémech důkazů, takže já se pokusím neopakovat to, co zde již zaznělo. profesorka Weinbergová již řekla, že i když eh, nebudou eh, tedy posíleny pravomoci eh, OLAFu, tak procesní pojistky by posíleny být měly a jak řekl tady kolega vedle mě, bylo by dobré, aby OLAF ve svém šetření přísně postupoval podle procesních pojistek platných pro trestní řízení. Musíme se nejprve ptát, jaké jsou pravomoci OLAFu, protože to je potřeba vidět v rámci různých eh, tedy vah eh, podle toho, kolik pojistek potřebujeme v systému šetření, také je potřeba k tomu dobře pochopit pravomoci vyšetřujícího úřadu a já se proto stručně budu nejprve věnovat pravomocem OLAFu, velice stručně, a potom budu hovořit o tom, jakým způsobem jsou teď formulovány procesní pojistky a upozorním na některé nedostatky či mezery v úrovni ochrany osob, které jsou předmětem šetření OLAFu. A potom ty procesní pojistky nestačí pouze na papíře, dojde-li k jejich porušení, je potřeba také nějakým způsobem na to procesně reagovat a této souvislosti budu hovořit o e, mechanismech e, vymáhání těchto procesních pojistek a e, uzavřu přípustností výsledků šetření OLAFu v trestním řízení před vnitrostátními soudy. Stručně, co se týče procesního mandátu a proč vůbec v šetření OLAFu potřebujeme procesní pojistky. Asi stojí za to si uvědomit, že OLAF má dvojí procesní mandát. Má koordinační kauzy, o tom již předřečníci hovořili, kdy OLAF pomáhá eh, vnitrostátním správním či soudním orgánům a na druhé straně OLAF také eh, provádí vlastní šetření, to jsou evropské, nadnárodní, eh, správní vyšetřování a může se jednat o interní i externí vyšetřování. Ty pravomoci v obou těch případech se eh, poněkud liší. Podrobněji o tom hovořit nebudu, ale eh, v tom interním vyšetřování se OLAF hlavně zabývá členy nejrůznějších eh, institucí, agentur a tak dále, kteří třeba porušili své povinnosti a to může vyústit ve správní či trestní řízení, co se týče externích vyšetřování. Eh, tady OLAF eh, provádí správní vyšetřování při boji proti podvodům, korupci a dalších eh, dalším nelegálním činnostem, které porušují nebo narušují finanční zájmy Evropské unie. Je zajímavé se podívat na vějíř pravomocí, které má OLAF k dispozici a můžete si povšimnout, že se Hlavně eh, to týká eh, schromažďování dokumentů a informací, schromažďování důkazů v rámci operačních schůzek, eh, záznam výpovědí během kontrol na místě, odebírání vzorků, provádění zjišťovacích misí v členských státech, provádění výslechů s dotčenými osobami nebo u dotčených osob nebo svědků, kontrolu místa kauzy eh, kontroly na místě, forenzní operace a nebo vyšetřovací mise ve třetích zemích. Těch posledních pět pravomocí, to jsou ty nejintenzivnější eh, pravomoci, které OLAF má, závisí na povolení generálního ředitele OLAFu. Připomeňme si, že tyto pravomoci OLAFu jsou relativně omezené v tom smyslu, že během správního vyšetřování OLAF nesmí provádět řadu důležitých kroků, které by během trestního vyšetřování možné byly. Na to upozorňuji, protože když si uh, uvědomíme, jaká je úroveň procesních pojistek v porovnání s procesními pojistkami v trestním šetření, musíme si uvědomit, že ty pravomoci OLAFu vlastně nejsou postaveny na roveň eh, prokurátorovi či eh, vyšetřujícímu soudci, protože Olaf nemůže předvolávat svědky, nemůže trestat vědce, eh, svědky v případě eh, falešných výpovědí, nemůže odposlouchávat, eh, nemá přístup k bankovním účtům, nemůže provádět odposlachy, neboli Olaf nemá k dispozici celou tu sadu nástrojů, kterou státní zástupce k dispozici má a to je v pořádku, protože pravomoci Olafu jsou omezeny pouze na E, správní vyšetřování. Toto správní vyšetřování ovšem často může vést k trestnímu vyšetřování a v tomto smyslu správní vyšetřování OLAFu jsou vlastně poněkud zvláštní, protože může následovat trestní řízení a z tohoto důvodu existuje velice úzký vztah mezi správním šetřením OLAFu a trestním právem. Takže i když uvažujeme o těch procesních pojistkách, nesmíme zapomínat na to, že eh, nejde pouze o pravomoci OLAFu, ale eh, také na to, že je možné, že eh, výsledky jeho vyšetřování vyústí v trestní řízení. Ty procesní pojistky jsou relativně eh, nové. V tom rámci OLAFu byly zavedeny eh, v novém nařízení o OLAFu v článku 9, ale debata o procesních pojistkách je mnohem starší. Od té doby, kdy tento úřad začal řešit své úkoly, tak se začalo hovořit o procesních pojistkách během nejrůznějších soudních řízení ze strany a pozdější, pozdější e, kolegové budou hovořit o tom, e, čemu jsme se naučili. E, také bylo provedeno několik legislativních iniciativ na toto téma a i tento výbor se jimi zabýval. To všechno ve finále vyústilo v článek 9 nového nařízení OLAF, které obsahuje řadu procesních pojistek během vyšetřování OLAFu. Zvláště sem eh, patří právo odmítnout výpověď, právo být informován, právo na právní pomoc, právo být slyšen a vyjádřit se před uzavřením vyšetřování. Je zajímavé, že článek 9 je vlastně napsán se zvláštním zřetelem k výslechům. Eh, netýká se ale eh, k záznamu výpovědí během třeba kontrol na místě, což je poněkud překvapivé, protože k jedné eh, z nejdůležitějších pravomocí, které OLAF má, patří právě tato kontrola na místě. To je velice důležitá součást vyšetřování OLAFu, taková kontrola na místě. A tam je zcela jasné omezení pravomoci OLAFu v tomto článku 9. Když se podíváme blíže na ty na ta různá jednotlivá práva, vezmu to stručně, tak vidíme, že tady je ještě určitá mezera v provádění, anebo jak jsou chápány tyto pojistky v rámci funkce OLAFu nebo a mezi tím, jak jsou chápána v chartě základních práv anebo eh, v trestním eh, řízení. To právo odmítnout výpověď, to je vlastně jedno ze základních práv na spravedlivý proces, proces eh, článek 9 nařízení o OLAFu jej poskytuje jak svědkům, tak dotčeným osobám. Eh, zvláště zajímavým aspektem výkonu tohoto práva je případ, kdy je člověk slyšen jako svědek, ale během tohoto výslechu se ukáže, že eh, tato osoba vlastně by mohla být nějakým způsobem i obviněna. Co se tedy stane, jak eh, s tímto člověkem nakládat, když je ještě slyšen jako svědek? Máme tady určitá pravidla a podle Eh, článku 9 Olaf nesmí využít eh, minulé výpovědi tohoto člověka proti, eh, tedy přitom, aby tento člověk byl posléze obžalován. Je zajímavé, že pokyny z roku 2013 pro postup vyšetřování OLAFu jakoby posiloval takový protektivnější přístup. Tam se praví, že pakliže tato osoba byla slyšena jako Eh, svědek, eh, vyšetřovací, eh, vyšetřovací skupina nebude toto svědectví v žádném tedy směru moci využít proti tomuto člověku. Takže to zcela vylučuje použití takové, takovéto svědectví. Ale když si představím vlastně toho svědka, který se snaží pochopit, jaká má práva, a tak to, že je provádění tohoto práva pouze zakotveno v pokynech pro vedení vyšetřování, není dostatečné, není dostatečnou zárukou ochrany eh, pro takové občany. Takže v tomto směru by se dalo udělat více. Když se podíváme na právo být informován eh, podle článku 9 odstavec 2, Dočená osoba bude informována o svých právech, když je pozvána na výslech, zvláště na právo, kde že se může nechat, eh, že si může nechat pomoci nějakou osobou, kterou si zvolí a také odmítnout výpověď. Je zajímavé, že toto ustanovení nevysvětluje, jaké informace takové dotčené osobě poskytnout před tímto výslechem. Co tedy má být předmětem toho výslechu? O tom se tedy v tomto článku nebo v nařízení podrobněji nehovoří. A to je rozhodně tedy pochybné. A pochybné je i to, proč je toto právo výlučně tedy vlastně vyloučeno, co se týče, co se týče záznamu výpovědi během kontrol prováděných na místě a potom právo se vyjádřit a být slyšen. To je jedno z práv, které výslovně poskytuje Charta základních práv podle článku 9 odstavec 4. Předtím, než jsou připraveny závěry, které jménem eh, tedy zmiňují tu dotčenou osobu, tato osoba by měla mít příležitost se vyjádřit ke skutkům a Eh, že tato osoba musí být seznámena eh, tedy se souhrnem těchto zkusů, Skutku, To není postaveno naroveň eh, tomu, že by ta osoba měla být seznámena s celou dokumentací k případu a ze vším, co bylo zjištěno. Přístup k tomu vyšetřovacímu svazku není nutně absolutní právo, mohou existovat legitimní důvody, proč toto právo neposkytnout, ale myslím, že je pozoruhodné, že tady není požadavek alespoň zdůvodnit eh, omezení tohoto práva v tom eh, současném nastavení eh, procesu OLAFu. A v nařízení také není nic o právu na přístup k vyšetřovacímu svazku. Já se k tomuto problému ještě vrátím později, co se týče vynucování. Také je to v návaznosti na to, že e, ty svazky OLAFu se nepovažují za e, svazky, které by mohly nějak zásadním způsobem ovlivnit pozici nebo situaci člověka ale je spochybnitelné, jestli toto skutečně stačí takto nastavit vzhledem k tomu, že může posléze dojít k trestnímu stíhání před vnitrostátními soudy. Co se týče kontrol na místě, článek 3 nařízení OLAF eh, odkazuje na další dvě směrnice nebo nařízení, eh, které detailněji eh, upravují pravomoci během kontrol na místě a je jasné, že tyto kontroly na místě musí respektovat i, jak to řekla paní Dalmajer, eh, musí respektovat eh, postupy zavedené v členských státech. Ani nařízení OLAF, ani tato další dvě nařízení, eh, o kterých hovoří článek 3, neposkytují nějaké specifické individuální procesní pojistky a co se týče záznamu toho svědectví, to je vysloveně vyloučeno z rozsahu článku 9. Takže kdybychom chtěli nějak předběžně hodnotit ty procesní pojistky eh, v tom současném nařízení OLAF, můžeme říci, že ten článek 9 má relativně omezený rozsah zaměřuje se pouze na výslechy, což podle mě není dostatečné. Není tam nastaven jasný rámec procesních pojistek během kontrol na místě a to by rozhodně mělo být v budoucnu pokryto. V tomto směru rozhodně eh, souhlasím s poznámkou profesorky Weinbergové, že pak, kdy, i kdyby pravomoci OLAFu by neměly být v budoucnu posíleny. Je potřeba v této situaci posílit procesní pojistky. Stačí tyto pojistky i pro budoucnost? To je poněkud složitější otázka a my už jsme slyšeli, že možná eh, v budoucnu ta úloha OLAFu se bude vyvíjet ještě jinak v návaznosti na vznik Úřadu Evropského veřejného žalobce profesorka Weinbergová eh, naznačila dva přístupy, jak se může vyvíjet vztah mezi OLAFem a EPO, jak budou vypadat eh, úkoly OLAFu, jak se eventuálně změní. Kdybych toto měla stručně eh, schrnout, taková ta nadnárodní vize, kdy EPO by vlastně závisela na OLAFu, to znamená, že by vlastně Olaf se stal jakousi, jakousi mini policií, to by změnilo pravomoci Olafu a to by také si vyžádalo změnu a posílení procesních pojistek. Pakliže eh, se použije realističtější scénář, ten scénář číslo dvě, tak to znamená, že by se obě dvě agentury doplňovaly v tom eh, správním a trestním řízení. I přesto bude eh, OLAF sehrávat zcela zásadní úlohu v těch neparticipujících členských státech, to znamená státech, které se nepřipojí k nařízení o EPO, i tedy v třetích zemích. A s ohledem na toto se domnívám, že procesní pojistky by také měly být posíleny. Velice stručně se dotknu eh, vymáhání procesních pojistek, protože k tomu se podrobně vyjádří další prezentace. Částečně již to zaznělo ze strany předřečníků, že v tom současném rámci existuje řada možných cest vymáhání při porušení procesních pojistek. Zásadní otázkou je, jestli eh, alespoň některá z těchto cest poskytuje dostatečné záruky pro osobu, která je Olafem vyšetřována a tvrdí, že tyto pojistky byly porušeny. Existuje tedy interní kontrola legality, eh, potom dozorčí výbor OLAFu také zkoumá procesní Eh, pojistky ombudsman, eh, inspektor ochrany údajů, eh, mediační služba komise, to ti všichni mohou sehrát určitou úlohu, co se týče ochrany procesních pojistek. Za prvé tedy ten interní, ta interní kontrola legality. Již jsme slyšeli, že to je kontrola návazná, že se vykonává na základě článku 17 odstavec 7 nařízení, že je to kontrola ex ante, která se provádí samotným OLAFem a že se týká legality, nutnosti a proporcionality. Takto kontrola je odstartována pakliže je potřeba, aby generální ředitel povolil určité použití určitých vyšetřovacích pravomocí, takže se to netýká všech kaus, které OLAF šetří. A vykonává se to také, co se týče rozdělování anebo spojování případů. Mimo e, tuto interní kontrolu je, existuje i řada externích možností kontrol, ten dozorčí výbor, to je takový obecný mechanismus kontroly odpovědnosti OLAFu, nemůže se plést nebo zasahovat do probíhajících vyšetřování, připravuje roční zprávu, co se týče respektování procesních pojistek. E, skutečná externí kontrola e, ta je spíše zajištěna ombudsmanem, e, Evropským inspektorem ochrany údajů a mediátorem a potenciálně i, Evropsk- i ze strany evropských soudů. O tom ještě uslyšíme později, co se týče té kontroly vykonávané Evropským eh, soudem nebo soudy. Z tohoto důvodu eh, se o tom nebudu tolik šířit. Je možné dovodit na základě judikatury eh, Evropského soudního dvora, že k dispozici je velice omezená kontrola v současné době a ta vychází ze skutečnosti, že e, soud považuje závěrečné zprávy OLAFu, že vlastně nějakým zásadním způsobem nemění individuální e, právní pozici člověka a že je, není možné, jak si na základě těchto zpráv žádat jejich zrušení. Eh, uvažuje se i o dalších iniciativách, které by měly vést eh, k posílení procesních pojistek v kontextu šetření OLAFu. Je tady návrh zavést jakéhosi kontrolora procesních pojistek. Eh, tento návrh zazněl poté, co nařízení OLAF vstoupilo v platnost, to znamená v roce 2014, ale rada považovala tento návrh za předčasný a Prozatím eh, neprobíhají žádná vyjednávání na toto téma. Stojí za zmínku, že takový kontrolor procesních pojistek by neměl nahradit, ale naopak doplnit ty stávající mechanismy. Měl by dvě hlavní funkce. Bylo by to vydání povolení ex ante když se provádějí kontroly eh, kanceláří nějakého člena Evropské instituce. To asi Evropský parlament eh, velice podrobně zná, jak probíhá šetření OLAFu. A ta druhá funkce je eh, řešení stížností na porušení procesních pojistek, ale i v tomto případě by takový kontrolor mohl vydat pouze nezávazné doporučení generálnímu řediteli OLAFu. Stojí za to se zeptat, do jaké míry takové nezávazné doporučení představuje skutečně účinné vymožení procesní pojistky. Myslím, že je velice nápadné, když se podíváme na ty možnosti vymáhání, tak vidíme vlastně takovou směsici externích a interních mechanismů a překrývání těch nejrůznějších externích kontrolních mechanismů, ale velice vlastně málo skutečně hmotné kontroly na úrovni EU. Bylo mnohokrát zdůrazněno, že OLAF má nadnárodní autonomní pravomoci, ale eh, těm není postavena naroveň skutečně evropská kontrola. Teď velice stručně se podívám na ten druhý bod a ten se týká procesních pojistek. Je to přípustnost zpráv OLAFu, eh, které se týkají těch vnitrostátních trestních řízení. Několikrát zde jsme slyšeli, že vyšetřování, které vede OLAF, tak může vyústit eh, v tom, že poté je zahájeno mm, vnitrostátní trestní řízení. A v praxi to znamená, že několik členských států umožňuje používat eh, zprávy OLAFu, ale často se tvrdí, a to je jeden z hlavních důvodů, proč eh, právě se vytvořil ten úřad EPO, je, že vnitrostátní orgány často musí v podstatě opakovat mm, eh, veškeré vyšetřovací úkony, které již předtím provedl OLAF, poněvadž eh, ty, ta, ty informace od OLAFu a ty jeho zprávy nejsou přípustné jako důkazy pro účely vnitrostátních trestních řízení. Samozřejmě to je situace, která je e, procesně a ekonomicky nehospodárná, mrhání časem a energií, to je a e, také, ale i samozřejmě je to i pro tu dotčenou osobu, je to problematické, protože musí kontaktovat jednou OLAF, jednou vnitrostátní orgán, je tam poslat, posílat ty do, doklady a podklady. Takže tady jde o to aplikovat to pravidlo asimilace, to znamená, že eh, eh, se eh, mm, přistupuje ke zprávám OLAFu stejně jako ke zprávám vydaným, které vydali vnitrostátní správní orgány, to znamená stejná důkazní ustanovení se aplikují tato asimilace toto eh, by mohla v praxi vyřešit problémy, to by se tak mohlo jevit, ale víme, že z praxe OLAFu víme, že tato, toto pravidlo asimilace eh, často nestačí, proto abychom mohli garantovat přípustnost Eh, těch spisů od OLAFu a toto pravidlo asimilace většinou opět eh, mm, znamená roztříštěnost, protože ty zprávy, ty spisy OLAFu se používají různě v těch 28 eh, státech a jak jsme již slyšeli od předřečníků, musíme se zamyslet nad vztahem mezi vnitrostátním právem a evropským právem v tomto kontextu. Zde máme velké rozdíly v tom, jak eh, se, jak eh, se přistupuje k těm výstupům od OLAFu v jednotlivých státech. Takže nemáme teď jednotná pravidla pro přípustnost spisů, které vytvoří OLAF a v podstatě to, to je jenom, nejenom problematické z, eh, z pohledu eh, hospodárnosti, ale i pro ty osoby, které byly vyšetřovány OLAFem, je to problematické. A mm, když posílíme procesní záruky mm, pro účely vyšetřování OLAFu, tak to potom přispěje k tomu, že e, e, ty výstupy e, a spisy OLAFu budou přípustné jako důkazy pro účely vnitrostátních trestních řízení. Takže to jsou předběžné závěry toho dokumentu, na kterém pracuji a stále ještě Eh, pokračujeme s jednotlivými interview a zjišťujeme podklady. Děkuji za pozornost. Ja, besten Dank. Das heißt, muss noch mal, noch mal. Děkuji. Abych to ještě schnula, Olaf tedy není žádné mini EPO, ať pro členské státy, eh, které mají EPO, ne ani pro ty členské státy, které nejsou v EPO, ani pro třetí státy. Děkujeme za tyto poznatky. Eh, budeme pokračovat dál. Já vítám pana Seveta, mm, ředitele pro Regional ehm, eh, Urban Policy. Ehm, mm, my ehm, se domnívám, že Olaf má nejsilnější pozici, co se týče interní šetření a externí jsou relevantnější. Takže tady se naskytá ta otázka spolupráce. Pane Sebert, máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, skutečně po veškerých těch eh, přednáškách, které jsme slyšeli, které se týkají vyšetřovací role OLAFu, tak eh, chcete, abych já se podíval na tu další fázi. Ano, takže jak je to s těmi finálními zprávami OLAFu? Jak eh, jste řekla, paní předsedkyně, DG Regio eh, odpovídá za tu hlavní část politiky soudržnosti, což je jedna třetina evropského rozpočtu vlastně, a takže hm, máme na starosti eh, fond RDF, fond soudržnosti a i skutečně OLAF zahajuje Eh, řadu vyšetřování na eh, základě našich podnětů či podnětů účetního eh, dvora či policie v této oblasti a tyto fondy se aplikují prostřednictvím 600 operativních programů v kontextu sdíleného řízení s členskými státy. Našimi protěžky jsou tedy různé řídící orgány, certifikační orgány, kontrolní orgány, takže to jenom přispívá ke složitosti celého toho aranžma a to především pro roli OLAFu je to dost problematické. E, pracujeme v kontextu e, víceletého e, rámce, tedy sedmiletého programového období a poslední období do roku 2020 Eh, tedy DG Employment, DG Mare a eh, mm, eh, tedy vytvořilo takovou strategii boje proti podvodům s OLAFem. Ta byla přijata v roce 2015, kdy jsme mm, přijali celou řadu kroků, nejenom abychom předcházeli podvodům, ale také abychom velice pečlivě mohli tedy realizovat doporučení OLAFu této fázi, tedy bych řekl toto, předřečníci hovořili o faktu, že OLAF eh, odpovídá za provádění vyšetřování a že může vydávat doporučení, mm, čtyř, které má čtyři možnosti. Disciplinární doporučení, o tom nebudeme hovořit, protože já eh, nejsem odpovědný za tuto část, potom soudní doporučení, ano, my jsme právě slyšeli od paní profesorky, mm, jak je to s těmi různými pravidly, která se vztahují na tato vyšetřování, a také administrativní a finanční. A na ty se zaměřím, poněvadž jak eh, my jako komise, my eh, eh, máme na starosti ochranu evropského rozpočtu, takže nás zajímají ta finanční a administrativní doporučení OLAFu, nikoli ta soudní, tedy určená pro soudy a která se týkají, no, lidá zajímá to, co se týká ochrany rozpočtu. Thank you very much. Um, a few administrative... Uh, takže Eh, mm, takže velice rychle popíšu administrativní proces, to znamená závěrečná zpráva od OLAFu je určená DG Regio. Skutečně, eh, jak jsem řekl, zde jsou obsažena finanční a nefinanční doporučení a OLAF také může i předložit doporučení, pokud jde o fungování systému nebo doporučení týkající, jak zlepšit eh, správní mm, postupy v daném úřadu a takže Poté ředitelství a kontrolní eh, oddělení tedy přeskoumá tato doporučení a pošle je eh, geografickému řediteli mm, na DG, eh, což je v podstatě ten povolující úředník a ten vyhodnotí doporučení OLAFu a také my pomáháme geografickým ředitelům, aby mohli správně vyhodnotit doporučení a zjištění OLAFu. Na základě tohoto hodnocení eh, ten mm, povolující, schvalující eh, orgán tedy se obrátí na eh, výbor, který, mu, který vede náš ředitel a předloží návrh, jak pracovat s výsledky OLAFu, zdali je třeba jednat, a nebo zdali není třeba konkrétně jednat, nebo zdali v té fázi třeba již se má za to, že jsou tam určitá sice doporučení, ale žádný právní základ pro to, abychom mohli je aplikovat. A takže mm, do posud tento výbor v podstatě respektoval, přijal veškeré ty zprávy OLAFu a poté zpráva je předložena eh, mm, mm, programovému manažerskému výboru, který se vyjádří a pak potom zahájí se kontradiktorní řízení. Je zajímavé tady slyšet, že pokud jde o ta soudní doporučení, tak eh, tady jsou vše, veškeré ty pojistky a fáze, které třeba respektovat a pokud jde o ta finanční správní doporučení, tak tady my také máme různé pojistky a především naše nařízení stanoví to, že máme povinnost vést kontradiktorní řízení s příslušnými programovými orgány členských států a poté až můžeme třeba nařídit, aby se prostředky vrátily. Takže jakmile dostaneme odpověď od členského státu, od toho programového orgánu a případně další důkazy, informace, podklady, tak rozhodneme, zdali budeme e, aplikovat doporučení OLAFu, nebo zdali změníme výši částku, e, která se má vrátit, anebo zdali hm, tu věc odložíme bez jakýchkoliv kroků, protože máme za to, že členský stát poskytl dostatečné informace a vyvrátil ta doporučení OLAFu. Je důležité, že v této fázi také my e, e, působím v rámci konkrétního právního rámce, ale ne vždycky je to zcela reflektováno v zprávě OLAFu. A pro nás jako pro schvalovacího úředníka je důležité, e, abychom samozřejmě velice pečlivě respektovali nařízení a pravidla stanovená v nařízení, které se tohoto týká, tedy vracení prostředku týká. Doporučení OLAFu tedy mohou mít finanční dopad, mohou vést k finančním korekcím, a nebo eh, k tomu, že můžeme detekovat eh, program, který byl problematický a nechat ho uzavřít. Eh, po ukončení nebo na konci programového období. V této fázi mm, mm, mm, vrácení peněz od beneficientů, to je předětem vnitrostátních procesů, takže tady my musíme jednat se příslušnými orgány členských států, které přistoupí k vymáhání eh, těch eh, neoprávněně získaných částek od těch příjemců, beneficientů. A v tomto ohledu tady bych chtěl odstavit pár čísel, pokud je o činnost OLAFu a Regio. 101 aktivních vyšetřování, které provádí OLAF, které se týkají našich fondů, našich programů a mm, jak, za jakékoliv programové období, takže v zásadě ale jde 2014 eh, až 2020, ale možná i rok 2016 ano, i my každý rok eh, eh, eh, sdělujeme Olafu, jaké máme podezření, třeba vyplývající z našich kontrol, například v roce 2016 to bylo 16 podnětů, kde chceme, aby Olaf prověřil tyto věci, ale ten rozhodne sám, zda je bude prověřovat nebo ne. Poté dostaneme informaci od Olafu, zda zahájí vyšetřování nebo ne. A No, takže na, na základě té informací, které dostal od Degeregio a potom i máme celou řadu případů, eh, které nazýváme follow-up, v podstatě, když Eh, DG Regio dostalo závěrečnou zprávu a my jsme na základě těch závěrečných zpráv zahájili kontradiktorní řízení s členským státem. To je 54 kaus případů na, rok, na období 2007 až 2013. Jenom abyste si eh, uvědomili, jak eh, jsme činí. V roce 2015 jsme ukončili 44 případů na základě zpráv OLAFu a v roce 2016 bylo 30. A na základě mm, těchto uzavřených případů jsme a na základě eh, doporučení OLAFu, tak jsme, eh, tak to se týkalo 1,1 miliard euro maximální eh, částka. Ano, mm, zde mm, tedy v důsledku tohoto, eh, tedy na základě toho, co doporučil Olaf, tak my jako DGRGO jsme rozhodli eh, o 263 milionech, tedy kdy členský stát musel tedy provést korekci a podobně na základě zpráv Olafu. Nedávno Mhm, jsme mm, rozvinuli naši spolupráci s OLAFem, proto abychom zlepšili celý ten proces. Především jsme zjistili, že ten proces eh, byl mm, těžkopádný, eh, zlouhavý, a, mm, mm, protože my jsme museli vyhodnotit tu věc, a bychom vzali je oprávněné zahájit tady řízení o finanční korekci a proto jsme zintenzivnili a zracionalizovali spolupráci s OLAFem s cílem nyní okamžitě předávat jakoukoliv finální zprávu od OLAFu příslušným řídicím orgánům a zahajovat okamžitě kontradiktorní řízení. Žádné předběžné vyhodnocování již není a provedeme to vyhodnocení společně, když dostaneme odpověď od členského státu. Skutečně je důležité, abychom jednali aktuálně včas a my jsme narazili, naráželi na určité problémy, když jsme předávali tu zprávu Olafu, když třeba Olaf uvalí určitou restrikci kvůli e, třeba dožádání od nějakého prokurátora, kde e, již prokurátor zahájil stresní e, řízení, kdy třeba žádá prokurátor, aby ta zpráva nebyla předána členskému státu, nebo třeba když se zjistí, že třeba i člen mm, nějakého toho řídícího výboru, sám tedy je předmětem vyšetřování, trestního vyšetřování v členském státě. V minulosti to vůbec nebylo tak snadné, takto spolupráce a zde mm, mm, toto hodně spožďovalo, protahovalo potom e, ty finanční kroky a vymáhání a potom naše DG tedy mělo problém vůbec zahájit řízení s členským státem. Takže nyní je to hladší všechno, méně časově náročné a i dokonce členský stát může nám předložit, předložit tuny dokumentů a um, my musíme zanalizovat jak doporučení zjištění eh, OLAFu a eh, zároveň dodatečné důkazy předložené členskými státy a proto jsme si zavedli lepší komunikační kanály s OLAFem. Teď bych rád zdůraznil pár bodů, které jsou důležitým předpokladem pro lepší synergii činnosti OLAFu a našeho DG. OLAF by měl zajistit, aby veškeré zprávy byly co možná nejkvalitnější, především pokud je analýzu faktů a právní vyhodnocení, tak abychom skutečně mohli se o to opírat při žádostech o finanční korekci. OLAF vlastně má na starosti veškeré politické oblasti, takže je to těžké, aby vyšetřovatelé OLAFu byli experti na všechny oblasti a někdy tedy nemáme dostatečné, dostatečná fakta a důkazy, abychom mohli dospět k závěru, že došlo k porušení příslušného práva tedy našich programů. Je třeba, aby i zjištění, doporučení a mm, kon, do, požadovaná finanční korekce, aby byly konsistentní. Často vidíme různá čísla, ta se liší se ta čísla, ty údaje se liší v celé té zprávě, takže je třeba, aby to by potom stěžuje naši práci. A z těchto důvodů zde jsme nastolili takový systém neformální spolupráci, abychom optimálně mohli využívat zjištění OLAFu poté, a takže mm, abychom mohli ta, ty zprávy OLAFu přímo použít pro účely řízení finanční korekce. A zde si ceníme, že právní rámec, zde tedy skutečně nám stěžuje to, práci to, že finanční rámec je někdy složitý a těžko analyzovatelný. V případě soudního hm, follow-up, takže když to má tedy do zvuky u soudu, tak zde samozřejmě jde o aplikaci finančních doporučení ze zprávy a zde Eh, často mm, jaksi eh, je uvaleno určité informační embargo ze strany soudu, ale eh, mm, je třeba, aby to všechno bylo vyjasněno, abychom mm, předešli nezbytečným průtahům. Olaf eh, v průběhu vyšetřování také má možnost eh, poskytovat tomu schvalovacímu úředníkovi příslušné informace, které umožní našemu DG přijmout předběžná opatření ještě i předtím, než je vydána a obdržena ta finální závěrečná zpráva OLAFu. A to je těžké samozřejmě v praxi zavádět, poněvadž OLAF na jedné straně nechce Eh, samozřejmě mm, eh, jak si sdělit určitá tajemství z toho vyšetřování, ale na druhé straně my potom to můžeme použít, eh, třeba mm, potřebujeme to mít možnost použít, když chceme si tomu orgánu členského státu, my vám přerušíme platby, protože zde máme toto důvodné podezření a proto tyto informace od OLAFu potřebujeme. Závěrem bych řekl, že zde máme celou řadu faktorů, které jsou nutné pro úspěšnou aplikaci a implementaci doporučení OLAFu. Jasná zjištění OLAFu, mm, propojená s konkrétními programy, zde jsem ocitoval číslo těch programů a příjemců, takže pro, vzhledem k tomu obrovskému počtu je třeba, abychom měli konkrétní informace, které se týkají konkrétních příjemců eh, v těch programech a musí to být všechno eh, podpořeno doklady, důkazy, dokumentací a tam je třeba, aby byla analyzována do pečlivě veškerá ustanovení eh, daného odvětví i eh, vnitrostátní ustanovení a také třeba, aby jaksi zde nebyly žádné průtahy v tom vyšetřování, abychom mohli včas jednat, především třeba, když jde o ty uzavřené programy, již dokončené programy, tak tam je to nezbytné, abychom jednali rychle. Také i požadujeme podporu OLAFu po té, co ukončí vlastní vyšetřování, tak abychom lépe pochopili, co se píše v těch dokladech, dokumentech a také je to důležité pro kontakty s soudními orgány členských států. Samozřejmě DG region není odpovědný a nemůže být přímo v kontaktu se soudními orgány, ale často je to součástí naší proti podvodové strategie, Je třeba, aby i Eh, jak si ta eh, naše zjištění eh, měla dozvuk u soudu, aby to bylo dostatečně odstrašující. A teď ještě nakonec, pokud jde o vztahy mezi EPO a OLAF, toho se týká náš seminář, doufáme my, že úřad EPO bude znamenat zjednodušení, zrychlí se tím efektivita, rychlost celého procesu a DG Regio nehodlá být přímo partnerem eh, úřadu Evropského prokurátora EPO, ani ne být ale prostředníkem nebo být eh, jaksi nějak mezi dvěma mlínskými kameny, tedy EPO a ELOF. Olaf, toho se trochu pojíme. Děkuji. Děkujeme vzhledem k pokročilé době, tak chci dát slovo um, dalším řečníkům v části Olaf, v případě Olaf Lessons Learned. Máte slovo, prosím. Děkuji. A jsem rád, že mohu přispět některými vlastními úvahami k tomuto workshopu. Eh, lekce z případu OLAF. Já chci říci něco o v případech evropských soudců, které se, soudů, které se zaměřují na činnosti OLAF, a je tady více než 50 případů, které e, se týkají vyšetřovací činnosti OLAF. Hmm. Jsou e, věci, z kterých se můžeme poučit no, budoucna. Když se podíváme na budoucnost OLAF, tak to platí pro procedurální garance a také pro eh, věci, o kterých jste mluvila, je efektivní eh, na opravným prostředcím. Co se týče procedurálních eh, garancí, To jsme mluvili, to existovalo dávno předtím než článek 9 nařízení 883 od roku 2002, kdy byly první případy OLAF, judikatura řešila procedurální garance a uznala jejich existenci buď, a to je to nejjednodušší případ, protože byly v rozhodnutí mm, každé eh, evropské instituce na základě interinstitucionální dohody, ale hlavně proto, že vyplývaly z obecných principů evropského práva nebo charty základních práv EU. Tady je nikoli vyčerpávající seznam případů, právo nevypovídat, a právo na vyslyšen a podobně. Ehm, práva na obhajobu již existují jako obecné principy evropského práva v kontextu šetření OLAF, nejenom když je přijato rozhodnutí následně, také je právo být vyslyšen eh, k eh, rozhodnutí, které bude přijato, ale v kontextu OLAF již existuje právo být vyslyšen na základě obecných principů evropského práva, nestraného vyšetřování vyvozeného z obecných principů presumpce neviny. Um, požadavek na uh, rozumné trvání a podobně, to vyplývá z charty. To jsou um, některé z mnoha případů. Pak je tady jedna výjimka, já bych to nazval výjimkou, protože judikatura Eh, konstatovala, že právo na obhajobu platí, ale právo na přístup k dokumentům neplatí. I když je to základní právo, je to důsledek práva být vyslyšen, tak je to definováno. Eh, důvodem eh, byl, bylo, že legitimní důvod důvěrnosti by to omezovali, v diskuse byly ovšem, mm, v literatuře ovšem byly diskuse o tom, zda to lze tak to omezovat. To diskuse podechám stranou. Co se dozvíme z judikatury ohledně procedurálních garancí? Je to paradox. Judikatura ukazuje, že článek 9 ukazuje, že na, nařízení sám o sobě nevytváří procedurální garance. Existovaly, vyplývají z jiných právních e, zdrojů. E, z jiných pramenů práva. Při eh, veškerých hypotézách bychom chtěli zrušit článek 9, tak bychom nezrušili procedurální garance. Co bychom zrušili, je, že tato, toto ustanovení obsahuje i omezení základních práv. Například 9.4 je jasným případem omezení práva být vyslyšen, protože Olaf může odložit možnost eh, vyjádřit se. Dále eh, charta vyžaduje, aby omezení základních práv byly stanoveny zákonem, citát, eh, takže toto je také důležitá role článku 9 v tom, že také slouží zájmům OLAFu. Když se zvažujeme změnu článku 9, tak tento paradox bychom měli vzít v úvahu. Když mluvíme o druhém kategorii případů, bylo v literatuře toho napsáno hodně. Jsou to případy, které souvisí s efektivním eh, nápravným eh, opravným prostředkem a adekvátní kontrolou vyšetřovací činnosti eh, OLAFu. Soudní kontrola do posud Mm, byla činěna Evropským soudem mm, pomocí žalob na odškodnění. Případ na Černbek už byl zmiňován, tam bylo odškodnění přiznáno v omezeném počtu případů. Je to také opravný prostředek, který e, vlastně nastane několik let po nelegálním aktu a z právního hlediska je ten administrativní akt neúčinný, to znamená, ten administrativní akt nadále existuje. Pak je efektivnější žaloba pro e, rušení, které umožňuje zrušení tohoto aktu, to znamená, že už z právního hlediska neexistuje. Rozhodnutí po e, následné po zprávě OLAFu může být anulováno, ale když mluvíme o administrativních či, aktech OLAFu tyto žaloby na zrušení jsou nepřípustné, protože mm, vlastně se považovány za e, kroky, které nemění okolnosti e, stěžovatele. E, při ten známý případ Tylak, tam bylo takto rozhodnuto. Zajímavé je se podívat na poslední výboj komise proti Violety a další. Olaf E, vyšetřovala údajný podvod v, souva, v souvislosti se mm, s, s důvojem invalidity a e, odvolali se na italské soudy, aniž by uh, Violety dostali příležitost se k tomu vyjádřit. Oni podali uh, obžalobu na zrušení z, uh, t, uh, soudu pro uh, úředníky a soud konstatoval, že to byl zrušitelný akt a vlastně dal zapravdu žadateli. Nicméně od, soud se odvolal, toto bylo zrušeno na základě toho, že zrušení administrativních aktů je nepřípustné, nebo žaloby na to jsou nepřípustné. Toto se nedostalo k soudnímu dvoru až do posud. Teď je, je spousta případů, kde se soudní dvůr ještě nevyjádřil této věci. Takže nevíme, jaký ten vývoj bude. Je zjevné z toho tribunálu pro um, um, um, ženskou službu, tak není jasné, jak to bude vypadat. Uh, uh, kroky proti invest, eh, vyšetřovacím krokům OLAF jsou nepřípustné z důvodu jejich pomocné povahy, i když eh, mohou být velmi efektivní, mohou mm, být vydány na druhý den, mohou rozhodnout o pozastavení eh, něčeho do rozsudku, tedy v podstatě věci, ale je to velmi efektivní. Takže bychom tuto mohli vnímat i jako situaci, která je výhodná pro Alaf, protože je, chrání, um, je chráněn před narušením své činnosti množstvím žalob. Obecně ale tady může být problém, uh, profesor, eh, ty už o tom mluvil, je tady do, etablovaná judikatura ne jenom kolaf, ale obecně, že zasahování do základních práv, nenutně jejich porušování, ale zasahování do e, základních práv, samozřejmě zdaleka není vyloučeno v kontextu šetřování OLAF. A takovéto zasahování může být odůvodněné pouze pokud e, platná legislativa z, e, obsahuje ochranu před svévolnými kroky, což vyžaduje, aby bylo možné posouzení nezávislým orgánem. To je judikatura také Štrasburského soudu pro lidská práva, také pro e- Evropský soudní dvůr. Nedávno v jiném kontextu, no to by možná mm, platilo tady, a proto, jak už indikoval profesor Ligaty, ve stávajícím právním rámci, když tady je velká kontrola, tak není žádná instance, která by byla kompetentní e, pro tuto okamžitou kontrolu nezávislým, tedy nezávislý a uh, okamžitě k dispozici. Uh, není za několik let, víceméně okamžitě. Na tomto základě bych řekl, že to je i problém pro evropskou legislativu. Otázka kontroly procedurálních garancí, která je důležitá pro ALAV, mohl vykonávat okamžitou kontrolu i v případě probíhajícího šetření. Jsou tady samozřejmě nedostatky. Otázka je, zda to stačí, možná, že ne, pravděpodobně ne. Pokud to není ideální, tak je to lepší než nic. Osobně tedy bych řekla já. Eh, pan profesor Weinberg už o tom mluvil a mm, několik dalších kolegů přede mnou. Eh, relevance OLAFu v eh, kontextu EPOET. O to také jde. Tady se diskutovalo o vztahu. Ehm, myslím, že je normální, eh, aby EPPO využívalo informace OLAF. Zdroje jsou omezené. Pokud EPO chce využívat informace OLAF, bez toho, aby obcházel garance, které jsou aplikovatelné na jeho vlastní kompetence, tak je tady mezera, kterou je třeba vyplnit. Mě vždy eh, překvapoval rozdíl mezi kontrolními mechanismy, které eh, se týkají um, ehm, ehm, prohledávání ze strany OLAF, kanceláří evropských institucí a mm, podobnou situaci eh, E, vyhledávání v případě Apple. To by bylo možné jenom se soudním příkazem. A žádná garance, žádná kontrola vlastně pro OLAF ne, neplatí v tomto kontextu, takže tady je mezera, kterou je třeba zaplnit nějakým způsobem. Proto myslím, je důležité znovu navázat na e, úvahám o kontrole procedurálních garancí a potřeby Eh, nezávislé kontroly nad OLAFem. Děkuji za pozornost. Děkuji. Eh, dokud ještě leží na stole kontrolní návrh komise, tak eh, se na to podíváme. Dále další za evropského ombudsmana mm, Fergal O'Regan, prosím. jenom několik stručných komentářů, co se týká vztahu mezi OLAF a EPO a roli ombudsmana a také vztahu mezi ombudsmanem a dalšími kontrolními orgány. Článek 228 smlouvy dává ombudsmanovi mandát co při eliminaci špatné administrativy ve všech orgánech EU a agenturách s výjimkou soudního dvora. Ehm, navrhované nařízení týkající se EPO článek 68 omezuje mandát ombudsmana na administrativní činnost EPO. Mm, takže vidíme, že to omezuje mandát ombudsmana. Článek 63 nařízení EPO omezuje právo přístupu k veřejnosti dokumentům na administrativní úkoly EPO. To je samozřejmě souvisí s článkem 68. Přístup dokumentům je důležitý pro ombudsmana. Takže to nařízení, tak jak teď vypadá, dává úplně jiný mandát ombudsmanovi vůči EPO ve srovnání s OLAF. Již tady bylo mnohokrát řešen, eh, řečeno mm, něco o různých kontrolních mechanismech, co se týče OLAF. Máme vnitřní mechanismus kontroly, mechanismus stížnosti, to je samozřejmě velmi důležité, že existují. Máme EPPS, ombudsmana, dozorčí radu a kontrolu soudy. Ombudsman je doplněk všem těmto kontrolním mechanismům. Jeden důležitý aspekt této kompetence je, že ombudsman dává nezávazná doporučení evropským institucím, orgánům a agenturám. Eh, s tím eh, však úroveň respektování eh, práva, včetně OLAF, je velmi vysoká. A mm, ještě jedna poznámka na úvod. Sdílím názor eh, kolegy ze Soudního dvora, co se týče článku 9. Pokud by článek 9 neexistoval, tak by stále byla procedurální práva na základě dlouhodobé judikatury a na základě charty základních práv. To je relevantní, pokud se k tomu mohu obecně vyjádřit, co se týče EPO. I když takové eh, procedurální garance nejsou výslovně v zákoně, tak bychom očekávali, že e, tato judikatura a charta základních práv bude platit i nadále v tomto kontextu. Přejdeme dál ke konkrétním mm, otázkám, ke kterým jsme se měli vyjádřit. E, mm, stížnosti nebo škála stížností ombudsmanovi jsou, je velice široká, eh, respektování záchrana v administrativní praxi, a, eh, a případy, které nejsou nutně otázky legálnosti, a eh, to všechno může být předloženo ombudsmanovi. Co se týče OLAFu, jsou to často otázky týkající se kompetencí, pravomoci vyšetřovat, respektování procedur, postupu v především práv dotčených stran při vyšetřování. Dále whistleblowing, jak eh, Olaf eh, zachází s whistleblowery, jak chrání jejich práva a zájmy v kontextu eh, této či jejich činnosti. Dále transparentnost. A tam jsou dvě věci. Jednak vůči jednotlivcům, to souvisí také s procedurálními právy právo být vyslyšen, a mm, přístupu k dokumentům pro veřejnost. Nebudu podrobně popisovat e, jednotlivé případy. Mnoha těch případů, které se dostanou k soudu, tak se také dostanou k ombudsmanovi. A ombudsman vydal doporučení i v tomto smyslu. To se týká um, ehm, procedur informovanosti, práva být um, systém včasného varování, to není otázka pro OLAF, ale OLAF se účastní těchto otázek dále přeskoumání pravomoci OLAFa vyslýchat svědky, postupy pro stěžovatele, kteří upozorňují ombudsmana postupy, kdy, kde OLAF probí, provádí kontroly na místě, mm, nadměrné odklady. Eh, to je velmi důležité. Efektivní opravné prostředky, zda mohou být využity především eh, k tomu, aby se vrátily mm, vydané prostředky. um, ombudsman může vést šetření nejenom co se týče legálnosti, ale také dobré administrativy, administrativní praxe, informuje uh, i veřejnost a dotčené strany, co se týče eh, postupu šetření v dané věci, s, um, včetně důvodu OLAFu pro dané rozhodnutí, včetně informování stěžovatelů řádným způsobem o uzavření vyšetřování. Ehm, za Záznam výslechu, metodologie, zda jsou to audio nebo videonahrávky ehm, pohovoru, to jsou ehm, příklady různých otázek, které se dostávají k ombudsmanovi. Konkrétně, co se týče eh, whistleblowerů, Jeden konkrétní případ 45 2015. Ombudsman shledal, že um, Olaf podnikl příslušné kroky dané věci, aby whistleblower byl um, řádně vyšetřován a informovala agenturu, uh, ve které došlo k nesrovnalosti a přitom anonymizoval informace, které dostal, aby byla chráněna identita toho whistleblowera. Eh, co se týče transparentnosti, to je samozřejmě citlivé téma, protože mm, pravidla o přístupu veřejnosti k dokumentům obsahují výjimky, co se týče ochrany, vyšetřování auditu, inspekcí, především když je probíhající šetření, mm, včetně v OLAFu a následné postupy eh, institucích nebo na národní úrovni. Pak eh, šetření může být považováno za probíhající. Specifický příklad ehm, eh, případ dali, tam byl žádost o přístup a mm, bylo tam probíhající vyšetřování na Maltě obecné principy, které lze vyvodit z šetření ombudsmana, tady budu stručný. OLAF musí být nezávislý, přesto se zodpovídat za svoji činnost. A to je velmi obtížné, jak zajistit nezávislost a současně odpovědnost za své kroky. Jak je možné být odpovídajícím způsobem transparentní. Mohu dát příklad. Jsou legitimní zájmy mm, při veřejném mm, přístupu k dokumentu, včetně potřeby zajistit, aby probíhající šetření mm, nebyla eh, narušena přístupem veřejnosti v nevhodnou chvíli. Mm, co se týče nařízení OLAF, eh, možné problémy v souvislosti s trváním šetřením, zajištění, aby šetření byla efektivní, aby pokryla všechno, ale současně byla rychlá, takže rovnováha mezi potřebou OLAFu chránit procedurální garance a e, současně svoji administrativní praxi efektivně. To je zase citlivá rovnováha zajištění nezávislosti a e, e, dobré řízení OLAFu, zajištění toho, aby dozorčí výbor měl odpovídající kontrolní pravomoci. Zase konstatujeme, že dozorčí výbor a další kontrolní mechanismy se překrývají. Jsou tady synergie, včetně ombudsmana, Eh, takže tím bych to uzavřel, vzhledem k tomu, že už mi vypršel čas a děkuji za pozvání ještě jednou. Děkuji. A nyní ještě Jan Mulder. Vítám vás, prosím. Děkuji, paní předsedající. Nejprve chci říci, že toto bylo opravdu zajímavé odpoledne všechny ty prezentace byly alespoň pro mě velmi zajímavé. Já jsem nováčkem v té problematice OLAFu, ale za ta léta jsem o tom lecos eh, zaslechl. Eh, současný, současný výbor ve svém složení funguje asi čtyři měsíce a to ještě nestačilo k tomu, abychom si udělali přesný obrázek o fungování OLAFu. Samozřejmě jsme si přečetli o tom, jak má vypadat fungování dozorčího výboru v nařízení o OLAFu. Víme, co máme dělat, pravidelně sledovat eh, vyšetřovací funkce OLAFu, zvláště sledovat vývoj, co se týče eh, respektování procesních pojistek a trvání vyšetřování. Můžeme eh, poskytnout rady generálnímu řediteli, když to uznáme za vhodné a také můžeme zajistit dialog mezi institucemi. Jaké jsou doposud zkušenosti? Co se týče zkušeností, mohu citovat pouze eh, z výroční zprávy předchozího výboru a ta výroční zpráva toho minulého výboru, ta nezní moc optimisticky, tam si intenzivně stěžovali na dostatečný přístup k informacím a to je základní problém, alespoň podle mě. Ten výbor má být dozorčí výbor a přitom eh, kompletně závisí na generálním řediteli o ty informace a je čistě na jeho libovůli, jestli to, tyto informace poskytne. Pakliže my jako dozorčí výbor eh, požádáme o něco, co se domníváme, že je zcela odůvodněné a on s tím nesouhlasí, nesouhlasí, tak prostě nám ty informace neposkytne a my s tím nemůžeme v zásadě nic dělat. Ten minulý výbor s tím ale něco dělal, požádali právní službu třech institucí, komise, rady a parlamentu. Zeptali se, co s tou situací mají dělat. A tyto tři instituce se shodly eh, ve své odpovědi. Ta zpráva vyšla v září loňského roku a tato zpráva podle mého názoru je velice povzbuzující. Praví se v ní, že e, není žádný důvod, proč ty informace neposkytovat. A my to teď e, zkoumáme, otevřeli jsme, od, jak si prostě otevřený upřímný dialog s tímto generálním ředitelem, žádáme informace o některých případech a uvidíme až časem, jak se to bude vyvíjet. Nejsem teď tady ani optimista, ani pesimista, stavíme se k tomu neutrálně, žádáme informace které chceme dále zkoumat a doufáme, že ředitelství OLAP vyhoví našim žádostem. Pakliže tomu tak nebude, tak se budeme muset zamyslet, co s tím dělat dál. Nemá smysl, aby existoval dozorčí výbor, který nedostane informace, o kterých se domnívá, že má na ně právo. A pak, když tento názor podpořili právní služby všech tří institucí a takto v současné době je. My teď tedy vypracováváme stanovisko k tomu novému nařízení, které představuje podle nás budoucnost OLAFu. Ještě to ale nemáme hotovo. Doufáme, že se nám to podaří dokončit do nějakého září či října, ale tak tedy vypadá současná situace. Závěrem by mělo být, že tento dozorčí výbor by měl tedy mít i dozorovací pravomoci nad tímto generálním ředitelem. Ovšem v minulosti to bylo tak, že informace, které si výbor vyžádal, eh, pakliže podle názoru generálního ředitele OLAFu nebyly relevantní, tak je neposkytl. To je podle nás tedy neuspokojivá situace. Tento problém je třeba vyřešit. A vyřešit je možné je, jej pouze, pakliže se nám podaří dosáhnout dohody na, na formulování práva na informace. Eh, já jsem byl vždy zvyklý eh, mluvit kratší dobu než eh, ta doba, která mi byla Eh, přidělena, takže ani teď nesklamu. Děkuji, to je velice zajímavá informace, co se týče eh, tedy přístupu k informacím. Je dobré, že jste se k tomu eh, tak jasně postavili. A my k tomu máme i určité poučení v nařízení a je zajímavé, že i přesto, že tom nařízení jasně stojí, že si někdo může vykládat, že to bude interpretovat, jak chce. Je zajímavé, že nějaký evropský orgán si představuje, že bude fungovat bez kontroly. To není v našem zájmu a je tady velice zajímavé, že dozorčí výbor by měl tuto zprávu, eh, to, toto právo získat až po několika letech fungování. To je opravdu závažné a e, týká se to i samých principů fungování OLAFu. Bohužel tomu tak všichni e, tam všichni nerozumějí. E, kolegyně Ayala Sender žádá o slovo. Prosím. Ano, děkuji paní předsedkyně. Skutečně chci poděkovat za veškeré informace, které skutečně byly velice zajímavé. A já bych se chtěla zeptat zástupce OLAFu v posledních otázkách, které Eh, byly předloženy. Eh, takže zde eh, jsme slyšeli, že tady budou dva orgány, které mají ale podobný mandát, tedy jednak to správní vyšetřování a potom trestní vyšetřování, ale v zásadě podle mě, co je nutné, jak má vypadat ta konstrukce organizace, tak aby byly dány i E, ty procesní záruky pro vyšetřované osoby, aby to bylo skutečně garantováno. Vždycky e, nám přece šlo o toto a tady vysvětlili nám experti v souvislosti s článkem 9 nařízení. Já bych ráda, abychom trochu se na to podívali do detailu. Na zásobce Olafu ta poslední otázka byly e, ty spojené nádoby mezi EPO a No, Olafem. Můžete trochu vysvětlit, jak tedy vy chápete, že e, v těchto spojených nádobách, že budou i výhody pro Olaf, aby mohl vylepšit svoji práci. A další experti. Tady mám otázku týkající se článku 9 opět, poněvadž skutečně jeden z nejvelkých problémů je, že zde není e, e právo přístupu ke zprávě, jak my ve Washingtonu jsme viděli, jak ten přístup, i když mm, tady v tom může být něco negativního, třeba se může tím paralizovat vyšetřování, ale přístup k dokumentům je důležitý, aby ta osoba vyšetřovaná měla přístup ke spisu. Já se teď zeptat našich expertů, mm, jakým způsobem No jak to vidíte? Jak vidíte tu možnost, aby do budoucna Eh, EPO a OLAF, tedy jak můžeme zajistit, aby eh, skutečně mm, vždycky to zahájení řízení, aby nebylo nějak obskurní, aby to, mm, abyste vyřešili ten přístup ke spisu a především mm, to zaručit, aby i zde ten vyšetřovaný měl možnost obrany a článek 9 také, pokud se nemělím, článek 9 posiluje Eh, eh, možnosti OLAFu, to jsme si sice přáli, ale eh, je to na úkor těch procesních záruk. A nakonec na pana Muldera. Mm, jste, ho <clears throat> no, vítám opět zde na výboru. Já bych se chtěla zeptat, zda jste berete do úvahy, protože pro nás to bylo velice zásadní, výroční zpráva o procesních zárukách. Berete to do úvahy, protože tady skutečně mm, mm, doposud tady byl o to menší zájem a já doufám, že se to co nejdříve vyřeší. Tady nebyl příliš velký zájem o e, tuto výroční zprávu o e, procesních právech vyšetřovaných osob. Děkuji. Dann würde ich mal sagen. Tak teď paní Dalheimer a potom pan Mulder a kdokoliv další. A já mám ještě otázku pana, na pana Zéberta. Víte, jak vypadá tedy právní eh, reakce z členských států, co se týče eh, vašich případů? Dostáváte ty informace? Takže paní Dalheimer, potom pan Mulder a pak dá. Ano, děkuji. Jestli jsem správně pochopila, ta otázka se vrací vlastně zpět k přístupu k svazku vyšetřovacímu. Já nejsem podrobně obeznámená, co se týče eh, plánu rady ohledně úřadu EPO, ale obecně mohu říci, že v situaci vyšetřování je vždy určité napětí mezi snahou chránit vyšetřování na jedné straně a poskytováním práva nahlédnout té dotčené osobě, aby se mohla hájit. A jestli mohu tedy hovořit poněkud osobně ze své zkušenosti, já jsem pracovala na komisi řadu let, co se týče procesních událostí. Tady jsou tradice různé. V některých členských státech je přístup ke svazku od dne prvního za určitých omezení, takže v zásadě je to právo okamžitého přístupu, ale ten orgán vám může říci, že některé části toho svazku přístup, zpřístupněny nebudou, za účelem ochrany vyšetřování. A pak existují jiné systémy, které e, spíše chrání utajení vyšetřování a potom v určité fázi vyšetřování, když se vstoupí do toho kontradiktorního procesu, kdy ten svazek je zpřístupněn té dotčené osobě za zachování tedy prostě e, důvěrnosti informací, a ochrany údajů dalších osob a tak dále. Takže jsou zde tyto dva odlišné přístupy a v těch správních šetřeních na evropské úrovni jsme více méně e, přijali ten druhý přístup, kde se nejprve to vyšetřování uzavře a pak se tedy vstoupí do toho adverzárního řízení, kdy tedy nastoupí právo být slyšen a právo nahlédnout do toho svazku. Názory se na to mohou lišit z hlediska obecně právního či filozofického, ale ve finále je potřeba vyvážit na jedné straně práva stran a na druhé straně zájem udržet některé prvky vyšetřování v utajení. A tento problém jistě vyvstane také, co se týče úřadu EPO a je to také otázka, která je řešena v členských státech, které eh, se musí vypořádávat s těmi různými situacemi a nacházet řešení. Eh, abych eh, odpověděl na otázku paní Ayala Sender, minulý týden jsme poslali parlamentu a radě výroční zprávu z roku 2016 to jsem ještě nebyl předsedou. Příští rok v tuto dobou, touto dobou dostanete zprávu za rok 2017 a rozhodně se budu věnovat všem těmto bodům, o kterých se hovoří nařízení a e, budeme se tam věnovat potížím, se kterými jsme se setkali a e, také tam budou maximum statistických informací. Bez mikrofonu, bohužel. Ano, ano, já to chápu, protože výroční zpráva tu dostáváme, ale již několikrát se stalo s touto zprávou, že Existuje část, eh, kdy ten dozorčí výbor tedy bojuje s eh, generálním ředitelem, pokud je o přístup ke zprávám, ale Eh, tady neexistuje stejné nadšení ze strany dozorčího výboru pro to, aby dbal na procesní záruky. Takže to jsme viděli několikrát. To v podstatě není v zájmu dozorčího výboru. A já si myslím, že eh, to je přece ta zásadní část, eh, protože tady Eh, to je mm, to nejvíce zranitelné, to je to nejslabší, nejslabší, eh, to je ten nejslabší eh, článek u OLAFu, protože tady ne, to není jako EPO, tady mm, v podstatě to je ta slabá stránka. Olafu, to jsem chtěla zdůraznit. Jedna část je ta, to jsou ty každodenní dohady, to všechno známe, ano, na to jsou své názory, ale co mě osobně zaklidňuje, a já myslím, mm, abychom ochránili nezávislost OLAFu je otázka, jak ochránit ty procesní záruky, tedy těch vyšetřovaných osob, tedy včetně toho přístupu ke spisu. Ano, mm, takže víme, že mm, často eh, potom mm, Eh, to je eh, zásadní, musíme mít jistotu právě, aby nedošlo potom třeba k těm různým opravným prostředkům. Pak jsme to viděli právě, to byl ten důvod před Ruským soudním dvorem. Eh, byly dávány žaloby na to, jak a OLAF zajišťuje, dbá na ta práva vyšetřovaných osob. Takže to mě to byla taková ta jaksi stinná stránka Olafu, hm, jak si ovlivňovala toho jeho efektivitu a tak dále. A tady vždycky jsme měli velký problém. Also ich möchte nur mal drauf hin... Já bych ráda ještě upozornila na to, jak může tento výbor vlastně cokoliv říct eh, k respektování eh, procesních záruk, když nedostane informace, o které požádá. To je velice eh, tedy znepokojivé, že, ten, že to takto bylo a že se tedy vlastně nedozvíme jak to vypadá s těmito zárukami a v odstavci 16 a 17, v odstavci 16 se píše, že výbor doporučuje, aby generální ředitel schválil plán z specifických kroju, kroků, aby bylo možné realizovat odpovídající kontrolní kroky. Tento plán se stále ještě chystá. A potom v 17 je něco podobného, se týká otázky eh, postupu při vyřizování stížností a to je velice zajímavě tam napsáno, že výbor zjišťuje, že takové osoby neměly dostatek, eh, dost, dostatek včasných a účinných opravných prostředků ke své obraně, takže eh, na frontě nic nového, k tomu mohu říct jenom toto, tak ten, eh, to zprávu chápu, tak jsem ji přečetla. A z minulých let máme podrobné zprávy tohoto výboru o tom, jak to vypadá. Z roku 2014 máme poslední tady detailní zprávu a od té doby bohužel máme problém, co se týče tedy přístupu k uzavřeným případům. Vlastně k tomu se dozorčí eh, výbor nemůže vůbec vyjádřit, eh, kde jinde vůbec ty informace má, má vlastně zjišťovat a to je potom ohrožuje vůbec schopnost pracovat, schopnost fungovat tomuto, eh, tomuto výboru. A je sice pěkné si přečíst eh, ty zprávy, které máme k dispozici, ale eh, těžko si představit, že OLAF dostane nějaké úkoly, kdy má spolupracovat eh, s eh, úřadem EPO. Eh, to je velice, velice opravdu těžké. A teď ještě pan Sebert. Ano, paní předsedající, skutečně je, poskytuje návazná spolupráce, DG Regio, ale je to tedy až po uzavření eh, to sledování nebo ta spolupráce se neodstartovává po každém kroku, pakliže se dojde k závěru, že je potřeba učinit nezbytné finanční korekce, které mohou představovat i 100% projektu. Vzhledem k tomu, že původní doporučení možná se týkal jenom části toho projektu, takže dochází k výměně informací Eh, připouštím, že eh, není zcela strukturovaná, ale my ty informace dostáváme a jsme také informováni od programových orgánů, které také mají odpovědnosti, eh, aby vlastně vybrali, vybrali zpět ty odpovídající částky z těch programů. Já jsem vám úplně nerozuměla. Vy tady víte, jak vypadá výsledek šetření OLAFu, eh, vlastně co se týče členských států, které se týkají DG Regio. Takhle tak jste to myslel, to, to víte? Ale eh, mě z té vaší odpovědi nevyplynulo, jak systematické jsou tyto informace, jak systematicky je dostáváte. Takže právní soudní řízení v členských státech závisí na vlastně případech, které šetří OLAF v členských státech, jestli toto víte. Já jsem chtěl říci, že my máme povinnost zajistit finanční korekce ve všech případech. Neboli my jsme informováni, když padne závěrečné rozhodnutí, co se týče podezření, že došlo k podvodu nebo vlastně, že byl spáchán podvod. My informace od OLAFu máme, ty případy jsou poměrně vzácné, neboli nemáme nějaký systematicky nastavený informační kanál, máme určité jaksi prostě jednotlivé dopisy od OLAFu o těchto případech a pak, když tyto informace dostaneme, tak musíme jednat. Ale tyto informace dostaneme také od programových orgánů, eh, od schvalovatelů těch programů. Tak doufám, že jsem to objasnil. Takže to není tak, že bychom měli vlastně systematické sledování těch justičních postupů v členských státech, to nespadá pod mé povinnosti, ale ten koncový výsledek, ty informace od ILAFu dostanu, doufám tedy, že je dostávám systematicky ale dostávám tyto informace i od řídící, řídí, řídících orgánů a od auditních orgánů v členských státech. Dobře. Je zde ještě něco, co někteří uh, přednášející chtějí doplnit nebo se ještě k něčemu vyjádřit. Jestli tomu tak není, tak bych eh, ráda řekla několik slov. Eh, závěrem já chci poděkovat všem prezentujícím, bylo, byly to nové, eh, zajímavé vzhled, vhledy no, nových i starých problémů. A co se týče vztahu EPO k těm stávajícím strukturám, tím se musíme zabývat, musíme zasáhnout a pokusit se nějakým způsobem vyladit tento vztah a k tomu jste nám dnes eh, pomohli. Za to vám děkuji. Děkuji také sekretariátu a eh, rešeršní službě, která nám pomohla připravit tento workshop který jistě eh, v tomto výboru se dočká určitých ozvuků. Je škoda, že tady nebyl nikdo tedy z generálního ředitelství OLAFu, kdo by se mohl vyjádřit k těm otázkám. Já když jsem s nimi naposledy mluvila, tak eh, ten eh, entuziasmus, co se týče změny nařízení, byl skutečně velice skromný, když to řeknu eufemisticky. nevypa- nevypadalo to, že bychom mohli počítat v dohledné době s nějakým novým návrhem, ale z hlediska účinnosti je to důležité. Já myslím, že je velice špatné, když my se snažíme o pouze malé kroky a evropská vlastně neefektivnost pokračuje dál a dál opravdu se tomu musíme nějak postavit. Pane Junkere, řekněte mi, kdy přijde, kdy přijde další vlastně návrh na nařízení OLAFu? Co, co o tom víte? Eh, Pan předsedající, nemám ponětí. Eh, máte více informací, než mám já. A dobře, tak víme, na čem je třeba pracovat. ten návrh existence EPO, který máme na starosti a ta otázka, co na tom ještě můžeme měnit, to je potřeba se nad tím eh, ještě zamyslet. Eh, parlament se tomu věnoval eh, už několik let s nadšením a je tady řada frakcí a různých národních delegací, které ale k tomu mají velké výhrady budeme se muset snažit získat většinu. Eh, děkuji všem za, eh, za námahu, za snahu, za to, že jste přišli a že jste nám pomohli lépe pochopit téma, kterým se musíme zase ještě dlouho zabývat. My se sejdeme zítra v 9 a máme na, budeme mít na starosti zase nový program. Děkuji.